Okay, dear colleagues and... Vážení kolegové, dámy a pánové, začneme s druhou částí zasedání výboru INTA. Eh, máme na programu společné zasedání s výborem pro rozvoj a já tady mohu s potěšením přivítat Lindu McEwen, eh, předsedkyni eh, výboru DEVE a kolegy z jejího výboru. Vítejte. Bodem 11 našeho programu je prezentace ad hoc briefingu o ustanoveních o lidských právech v dohodách o ekonomickém partnerství. Zejména v souvislosti s vypršením dohody k eh, Skotonu v roce 2020. To si myslím, že je nesmírně relevantní téma, Relevantní je zejména proto, že v současnosti eh, diskutujeme o IPA eh, s africkými partnery a budeme eh, hlasovat zítra o SADAK. Proto je důležité mít nějakou představu o tom, jak budou v budoucnu zajištěna lidská práva. A tím mohu dát slovo Laurentu Bartelsovi z Cambridgeské univerzity, aby nám představil svou právní analýzu. Prosím. Yeah, okay, I'm on. Okay, well, first of all, uh, thanks very much for the invitation. Tak nejprve eh, bych vám rád poděkoval za, eh, invita- za pozvání a za příležitost vypracovat studii a eh, představit vám svou předběžnou zprávu, jak tomu zatím říkám, nebo předběžnou studii ohledně toho, jak lidskoprávní doložky, jako jsou v IPA, jaký mají vztah k lidskoprávním doložkám v tak jak se o nich píše v dohodě z Kotonu. A co, by se, co se z právního hlediska stane, jestliže dohoda z Kotonu vyprší a nebude nahrazena žádným ekvivalentem? Na úvod bych chtěl stručně připomenout, že jaký je stav lidskoprávních doložek v dohodě eh, Kotonu, protože právě na to se v dohodách IPA eh, odkazuje tak jako všechny doložky o lidských právech, i ta, která je v dohodě s Kotonou, má dvě části. Ta první z nich se týká takzvaných podstatných prvků, essential elements, dá se tomu také říkat základní doložka, a pak jsou tam různé mechanismy pro pozastavení e, této dohody v případě, že principy uvedené v základní doložce jsou porušeny. Eh, obojí je ve studii citováno na straně 5. Chtěl bych ale ještě připomenout článek 9 odstavec 2 pod odstavec 3 říká, že respektování lidských práv, eh, základních principů demokracie a právního státu, které jsou základem partnerství Evropské unie eh, s dalšími státy, jsou podstatnými části této dohody. Článek 96, který byl aktivován za posledních 20 let asi 20krát, říká, jestliže smluvní strana se se domnívá, že druhá strana nenaplňuje povinnosti plynoucí z respektování lidských práv, zásad demokracie a právního státu, tak jak se o nich píše v článku 9.2, pak mohou být přijata příslušná opatření. To je tedy lidskoprávní doložka z Kotonu, kterou jistě všichni znáte. Chtěl jsem tím ale začít, protože právě o tom, na to se často odkazuje v EPA. Je zapotřebí si uvědomit, že tyto dvě doložky z dohody kotonů jsou poměrně nezávislé na sobě. Já jsem zjistil a dospěl k závěru ve své průběžné studii v podstatě to, že ta druhá z těchto doložek, ta doložka o příslušných opatřeních a odkazy na tuto doložku v dohodách o ekonomických v ekonomickém partnerství, to všechno bude nadbytečné po vypršení dohody z Kotonu, zatímco odkazy na doložku o podstatných prvcích nebudou nadbytečné a budou mít právní účinek. E, takže k tomu ještě detailněji. E, myslím si, že je důležité si uvědomit, e, že ty dohody EPA, eh, e já jsem se nezabýval ve své studii těmi průběžnými, ty čtyři eh, úplné se západní Afrikou, SADAC a EAC eh, e mají různé formulace, samozřejmě výsledkem vyjednávání. A některé z těch rozdílů ve formulaci nejsou důležité a jiné by důležité být mohly. To je na straně 7. Tam je důležitá formulace z EPAS v tomto ohledu. Jsou tam dvě doložky, které vlastně zrcadlí dvě části lidskoprávní doložky eh, dohody z Kotonu. První z nich eh, se Sadak a Kariforem říká, že tato dohoda se zakládá na základních principech a také na eh, zásadních prvcích tak jak jsou v dohodě s Kotonou v článcích 2 eh, a 9. EPA má podobnou formulaci, eh, poněkud eh, delší, rozvedenější a dohoda s EAC má jiný, jiné znění což je poměrně významné, já se, k tomu, eh, já se u toho zastavím. Tam se píše, tato dohoda je založena na následujících principech, teď jsou tam vyjmenovány, a potom eh, na základě aký eh, dohody z Kotonu. Já tyto doložky analyzuji tak, že z několika důvodů fungují jako samostatné základní doložky v dohodách o hospodářském partnerství podstatě na obecné úrovni jsou možné dva výklady. Dá, stají se eh, číst eh, tyto doložky, které odkazují na jinou smlouvu, jako eh, tak, že vyžadují, aby tato dohoda zůstala v platnosti, aby tyto doložky měly efekt. Tedy pokud A odkazuje na B a B vyprší, tak podle jednoho čtení a přestane platit také. Já si ale myslím, že tak tomu není v případě doložek, které odkazují na ty essential elements v dohodě z kotonu. Hlavním důvodem proto je, že tyto doložky popisují, základ, odkazují na základ dohod o ekonomickém partnerství. A nemá smysl mít v dohodě doložku, která říká, tato eh, smlouva se zakládá na X a X potom vyprší, eh, což se stane s dohodou kotonu. Tak to je jeden hlavní důvod eh, se domnívat, že tyto doložky budou mít i nadále význam. Neméně důležité ale je, že tyto doložky neodkazují na eh, ustanovení dohody z Kotonu eh, přímo. Odkazují na principy tak, jak jsou eh, uvedeny v dohodě z Kotonu, tedy principy lidských práv, právního státu a tak dále. Tyto principy jsou v dohodě s Kotonou popsány, nicméně oni existují nezávisle na té dohodě. A právě tyto nezávisle existující principy e, jsou tím vlastně včleněny do, e, dohody o, do dohod o ekonomickém partnerství. A Myslím si, že u běžného čtení eh, relevantních doložek, těch tří doložek, eh, tedy Cariforum, eh, Sadak a Západní Afrika, tam je to poměrně jasné. U EAC je to ale komplikovanější. Já to přečtu znovu. Tato dohoda se zakládá na následujících principech a staví na aký dohody z Kotonu. Já bych mohl zdůraznit různé aspekty této formulace. Dá se zdůraznit to building on, tedy staví na, anebo se dá zdůraznit to slovo aký. Podle mého názoru je možné říci, a ze studie vyplývá, že tady je nejasnost, určitě je možné říci, že aký dohody z kotonu pokud na něm tedy stavíme building on, tak potom to AKI je tak, se, se také považuje za začleněné do dohody. Dá se ale také zdůraznit ten aspekt building on a dalo by se argumentovat, že v podstatě ta struktura je jiná než u ostatních tří dohod. Opravdu musím říci, že oba tyto názory jsou udržitelné ale patrně ve světle dalších prohlášení a cílů a bodů odůvodnění uh, u dohody o partnerství s EAC bych se patrně klonil spíše k tomu, že aký je do dohody s EAC začleněno. Což, pokud je tento výklad správný, by vlastně dávalo této dohodě stejný právní význam jako u těch dalších tří. Co to tedy znamená, jestliže tomu tak je? A já si myslím, že je. U těch prvních tří dohod a možná tedy i u té čtvrté je výsledek takovéhoto výkladu takový, že existuje základ pro pozastavení dohody podle mezinárodního práva, zejména podle eh, Vídeňské úmluvy, v případě, kdy základ té smlouvy přestane existovat. A eh, to tím spíše, pokud základ této dohody eh, zmizí vlivem chování jedné ze smluvních stran. V té studii já procházím různé možnosti podle Vídeňské úmluvy pro to, jak pozastavit dohodu Jedna z nich je zásadní změna okolností podle článku 62 Vídeňské umluvy. A já si myslím, že eh, je poněkud problematické říkat, že pokud základ dohody zmizí, pak dochází k zásadní změně okolností. A to hlavně z toho důvodu, že aby tato možnost mohla nastat, tak zásadní změna okolností musí být nepředvídaná ve chvíli, kdy je dohoda uzavřena což a nedává smysl mít nějakou doložku, která zmiňuje situaci, nějakou situaci a potom tvrdit, že ta situace je nepředvídaná. Podle mého názoru to tedy není e, dostatečný základ pro pozastavení dohody. Nicméně existuje základ pro pozastavení dohody v článku 60, odstavci 3, nebo v celém článku 60, ale specificky v odstavci 3 ve Vídeňské úmluvě, a to je zásadní porušení smlouvy. Konkrétně odkazuji na článek 60 odstavec 3a, který je ocitován na stránce 10 studie a říká, že v případě, kdy dojde k zásadnímu porušení smlouvy, e, pak e, vlastně e, dojde k zrušení této smlouvy na základě vídeňské úmluvy, což plyne z poradního, z názoru poradního výboru pro Namibii u Mezinárodního soudního dvora. E, mohou to být tedy faktické skutečnosti plynoucí schování některé strany. Takže v podstatě, pokud některá smluvní strana jedná takovým způsobem, že základ dohody zmizí, v tomto konkrétním případě tedy pokud dojde k porušení lidských práv nebo demokratických principů nebo principu právního státu, pak e, tato smluvní strana v podstatě vypověděla eh, smlouvu. A proto ostatní smluvní strany podle Vídeňské umluvy mají možnost tuto smlouvu zrušit. Pak eh, je, je to také možnost aktu, který odstraňuje základ eh, dohody, to také lze považovat za zásadní porušení podle článku 63b, který hovoří o porušení ustanovení zásadního pro naplnění cíle nebo účelu eh, smlouvy. Tady otázka je, eh, jestli ta, jestli ta základní doložka, respektive ty čtyři základní doložky, o kterých jsem mluvil, stanovují povinnosti, protože porušit se dají pouze povinnosti. Já to čtu tak, že tyto doložky nevytvářejí povinnosti. Neříkají, že e, smluvní strany musí dodržovat lidská práva a principy demokracie. Pouze říkají, že e, e, respekt k lidským právům a tak dále je základem smlouvy. A to je podstatný rozdíl. To je konstatování faktu. To je předpoklad, na jehož základě smlouva vzniká. To je něco jiného, než podepsat, že smluvní strany musí dodržovat lidská práva. Ono je to ale poměrně jedno, protože právní účinek je v obou případech stejný. Jinými slovy, jestliže smluvní strana jedná tak, že je odstraněn základ dohody, pak druhá strana má nárok dohodu eh, pozastavit, zrušit můj závěr tedy zní, že podle mezinárodního práva u dohod se Sadak, Kariforem a Západní Afrikou a trošku více s rezervou i u EAC, ale patrně tam také, existuje základní doložka, která prostřednictvím odkazu eh, inkorporuje eh, principy lidských práv a demokracie a pokud některá smluvní strana jedná takovým způsobem, že eh, porušením těchto principů vlastně připraví smlouvu o tento základ, pak druhá strana může reagovat pozastavením dohody. A jak už jsem říkal předtím, v dohodách o ekonomickém partnerství jsou také doložky, které jsou paralelou článku 96. To je ta doložka z kotonů o e, příslušných opatřeních. Já tuto, tyto doložky chápu tak, že ty ztrácejí účinek, až dohoda z kotonu vyprší. Já přečtu příklad jedné z těchto doložek. Je to Je to, z, ta, to znění ze Sadak CARIFORUM a EEC. Tady se říká, e, nic z této smlouvy by nemělo být použito k tomu, aby, některá smlouva, aby některé smlouvní straně bylo zabráněno použít příslušná opatření podle dohody z Kotonu. Tady mám asi chybu, tady mělo být západní Afrika. Píše se tady, musí být konzistentní s touto eh, dohodou, což je také trochu komplikace, ale ono je to jedno, protože ve všech těchto případech já čtu tyto doložky tak, že příslušná opatření, která jsou přijata na základě dohody z Kotonu, vyžadují, aby dohoda z Kotonu byla v platnosti. To také proto, že v dohodě s Kotonou je poměrně propracovaný složitý mechanismus, jak jistě všichni víte, pro přijímání těchto příslušných opatření. Musí předtím proběhnout politický dialog před jejich přijetím, musí se oznámit, musí, musí se podat oznámení radě ministrů a tak dále. Takže je k tomu připojen poměrně složitý aparát a není možné, aby tento aparát byl považován za začleněný do dohody EPA prostřednictvím odkazu. Takže zbývá tady eh, v každé z těchto dohod eh, základní doložka, nikoli ale doložka o příslušných opatřeních z těchto dohod. A proto je důležité si uvědomit, že právní základ pro pozastavení dohody není to přijetí eh, příslušných opatření, tak jak jsme na to zvyklí, zejména z dohody z Kotonu, ale je to mezinárodní právo. A v mezinárodním právu není žádný konkrétní mechanismus, který by se musel podniknout před vypovězením smlouvy. Je to poměrně primitivní, zejména v kontrastu s tou propracovanou procedurou, kterou stanovuje dohoda z Kotonu. Z tohoto pohledu tedy smluvní strany EPA eh, e po vypršení dohody z Kotonu budou v podstatě v efektivnější, ale poněkud primitivnější situaci než v rámci režimu kotonu. V té studii také odkazuji na několik dalších aspektů, já to jen tak prolétnu. Mimo jiné je tu otázka, zda podle mezinárodního práva je možné eh, v každém případě eh, vypovědět tyto smlouvy eh, jako forma protiopatření při porušování lidských práv. Protiopatření jsou legitimní v rámci mezinárodního práva, nicméně Domnívám se, že i kdyby to bylo v tomto případě možné, a já si myslím, že by to možné mohlo být v určitých omezených situacích, pak by to nevedlo ke stejným výsledkům jako normální lidskoprávní doložka, anebo ta základní doložka, kterou máme tady. A to kvůli současné eh, právní situaci. Ono je totiž určitá nejasnost, lidé mají různé názory, ale obecný a ten konzervativnější pohled říká, že protiopatření lze uplatnit Eh, například vypovězení dohody, pouze v případě porušení povinnosti eh, dodržovat lidská práva, eh, pokud toto porušení postihuje občany té smluvní strany, která, při, která přijímá proti opatření. Tato možnost je samozřejmě možná, ale zdaleka to není možnost příliš pravděpodobná ne tak pravděpodobná jako reakce na základě základní doložky. Tolik tedy k protiopatřením. Pak ještě několik dalších bodů v, tom, v té studii. Jeden zatím není příliš do hloubky rozvedený, ale já eh, o něm velice rád pohovořím, pokud eh, to bude někoho zajímat. A to je eh, pozice o, podle evropského práva. Tady v podstatě jde o to, že cokoliv EU dělá, musí být konzistentní s mezinárodním právem, to je základní zásada evropského práva. A potom studie dále hovoří o omezeních, která stanovují které stanovují kroky podle základní doložky v rámci práva VTO. Tady eh, je zapotřebí dávat pozor, aby nedocházelo k diskriminaci mezi jednotlivými produkty, které jsou případně předmětem pozastavujících opatření. Pokud není diskriminace, nebo pokud nedochází tedy k, k neodůvodněné diskriminaci, nemělo by to představovat žádné problémy. Děkuji vám. Děkuji. Myslím si, že z toho teď vyplynulo, to je jasné, že můžeme předpokládat, že doložky o lidských právech zůstanou. Lindo, máte dotaz? Mnohokrát děkuji za velmi užitečnou prezentaci. Pokud to dobře chápu, tak eh, říkáte, že dohoda z Kotonu, jenom abych věděla, že v tom mám jasno, tak eh, ta mm, bude platit do roku 2020. My tady máme zpravodaje E, také z výboru pro rozvoj. Tam čekáme, že tedy nahradí kotonu něco jiného, že to jednoduše neskončí ve váku, takže ať je to jakkoliv s lidskými právy, tak se z toho stane něco jiného po roce 2020. Takže není tady předpoklad, že dojde k nějakému váku. Takže ty doložky o lidských právech Nevím, jestli EPA by mohla mít nějakou e, úpravu nebo doplnění po 2020, to snad by bylo jednoduché, protože se tam nemluví o kotonu, mluví se o principech tak, jak jsou zakotveny v kotonu. Takže by se to dalo změnit, upravit název, takže pokud tomu dobře rozumím, tak to zase tak komplikované není. Čekáme že vlastně ta nová dohoda nahradí ty body o lidských právech v EPA. Ale určitě eh, se slova chce ujmout ještě někdo jiný. Máme tady Noizra z výboru pro rozvoj a ten pracuje na těchto tématech rovně, rovněž. Já jsem velmi ráda, eh, že slyším, že náš předseda říká, že je to jasné. Já musím říct, že pro mě to úplně jasné není. Já bych tedy ráda položila jednu otázku. Jak eh, to udělat jasnější? To znamená, spíše než vést jednání o EPA a odkazovat se na kotonu, kde víme, že to bude končit v roce 2020, jak tedy eh, sepsat eh, EPA a odkazovat se na práva, která e, obsahují aspekt lidských práv, ale nikoli v těch částech, které e, by měly určité, e, určitá odvetná opatření, kde by to mělo dopad také v Evropě, ale aby afričtí parteři byli postiženi tím, když nerespektují lidská práva. Jak to udělat tedy jasnější, spíše než se odkazovat na kotonu? Děkuji, pane předsedo, opravdu stručně, protože já jsem se sice hlásil, ale už byly zodpovězeny mé otázky předem. Ale jedna věc, navazuje to na to, co říká Linda. Bylo fajn slyšet od experta, že kotonu bude nadále platit pro sadek Koniform a západní Afriku, ale co když se kotonu nahradí nějakou jinou dohodou a ten text bude jednoduše jiný? To znamená, že na, se musíme držet kotonu s tím, že budeme mít tvrdší postihy později, nebo co by platilo za takovýchto okolností? Zajímalo by mě odpověď. Další věc související s východní Afrikou. Mně se zdá, že vlastně říkáte, že je to pokryto, ale není to tak explicitní. Pokud ale ne, tak by to znamenalo, že můžeme uplatit článek 218 smlouvy o EU. To znamená, že by komise mohla uplatnit tento článek, kdyby takové okolnosti nastaly, kdyby kotonu se nedalo uplatnit v rámci bodu 2.1a. Norbert? Děkuji. Děkuji Bende a Lindo pro mě, já tady momentálně mám stále ještě eh, nejasnosti, které spočívají zejména v té formulaci, kterou jste použil. Eh, vy jste hovořil o průběžné zprávě, eh, často jste používal slova prozatím a velmi pravděpodobně a tak dále. To nejsou příliš jasné výroky, ze kterých by se daly vyvodit nějaké výsledky. Včera na výboru DEVE, který sice není příslušný, ale vypracovává stanovisko, jsme odsunuli rozhodnutí, e, protože e, potřebujeme jasný text také od komise. Já nechápu, proč máme různé formulace u Carifora, u západní Afriky, u jižní Afriky a teď potom najednou u východní Afriky je ta formulace jiná v tom dokumentu. Je potřeba, aby komise vysvětlila, proč při vyjednávání tady došla k něčemu jinému. Já předpokládám, eh, myslím si, že se musíme společně zasadit o to, aby následná dohoda pro, eh, po Kotonu vznikla a aby, eh, pokud jde o lidská práva, eh, byl zachován duch kotonu. To je ale momentálně ještě nejasné. V parlamentu si myslím, že proto získáme širokou většinu. Eh, to má na starosti také komise, nicméně členské státy mají určité otázky, protože některé členské státy nejsou příliš eh, nadšené z toho, že by měla vzniknout následná dohoda po Kotonu. To je tedy hodně otázek a já bych byl mnohem spokojenější, kdyby komise zaujala jasné stanovisko. Abychom v budoucnu měli také právní jistotu. A e, pokud ji budeme mít, tak aby existovaly také odpovídající mechanismy. A abychom si nemuseli e, klást tyto právnické otázky, jako formulovala Maria Arena nebo David Martin. Aby to, e, jestli to platí pro celý region v případě porušování lidských práv, nebo jestli mohou být opatření podniknuta pouze proti jedné zemi. Přesně takovéto otázky musí být právnicky vysvětleny. Děkuji, Jude. Mnohokrát děkuji. Ehm, vlastně mnohé z těch otázek, které jsem měla já, už tady byly položeny, ale já to doplním. E, naprosto souhlasím s Norbertem. Je tady velká právní nejistota. Vyplývá to konec konců z vaší prezentace, z textu a to konkrétně v případě dohody s východní Afrikou. Myslím si, že má doplňující otázka se týká v prvé řadě toho, že eh, příslušná opatření tam nejsou a že to z toho dělá něco primitivnějšího než to, co máme dnes. Ale my dnes víme, že je velice těžké se dostat do bodu, kdy ta příslušná opatření vejdou v platnost a ta situace musí být úplně zoufalá. Stačí se podívat na situaci v Burundi, abychom zjistili, jak moc špatné to musí být, abychom příslušné opatření mohli upatř, uh, uplatnit. Takže by mě zajímalo, jestli podle vás to blokuje jakoukoliv účinné kroky do budoucna, protože něco může být primitivnější, ale také náročnější na použití. David si myslím, že se ptal na následující. Pokud nová dohoda z Kotonu snad přijde, jak doufáme, a pokud bude silnější nebo slabší, je to pak na vůli stran, zdali změny v rámci EPA uplatní tu novou dohodu, protože jinak bychom mohli uh, dopadnout, že tady bude takové forum shopping, kdy jedna EPA uplatňuje jednu dohodu a další EPA prostě starou dohodu. Takže mohla by ta situace takto nastat. Uh, a pak tak plně souhlasím s Mary. Zdá se totiž, že velmi, velmi komplikujeme něco, kde EU má velkou zkušenost s vyjednáváním doložek o lidských právech. Vím, že to není sice dnešní téma, ale je to důležité. Jsou tam ale věci také o udržitelném rozvoji a jsou to dohody, které se odklánějí od toho, co EU dojednala v případech jiných. Takže my vlastně obchodní režim porušujeme tím, že máme různorodé definice, různorodý jazyk a z toho se budou určitě těšit hlavně právníci. Já vím, že potřebujeme vytvářet pracovní místa, ale nevím, jestli chceme vytvářet místa pouze pro právníky takže to mě skutečně trápí, protože je to tak zalátované a ta situace je poměrně nejasná. Děkuji, Helmut. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl navázat na poslední slova eh, Jude. Eh, já tady vidím otázku, která je spojená s tím, že v globalizovaném světě máme čím dál více smluvních partnerů na různém stupni rozvoje a za různých podmínek. Takže eh, dá se samozřejmě předpokládat, že tady jsou nejrůznější aspekty a my musíme mít nějaká jasná jednotná pravidla. Eh, pokud se podíváme na článek 96 eh, Kotonů a na otázku Marie Areny, tak v bodě 2 se píše, respektive v bodě jedna, že v rámci významu tohoto článku termín smluvní strana odkazuje na, smluvní, na Evropské společenství a členské státy Evropské unie na jedné části a na každou zemi nebo stát eh, na straně druhé. Takže podle mého výkladu, pokud v Burundi dochází k závažnému porušování lidských práv, tak vlastně pouze Burundi je tady předmětem otázku. My uzavíráme ale regionální dohodu a podle logiky EPA e, integrace není účelem sama o sobě, je to prostředek k dalšímu sociálnímu a ekonomickému pokroku a také tedy k blahobytu obyvatel e, integrovaných zemí. Integrace v Africe má dvě e, protichůdné síly, interní a externí. Co z toho tedy plyne? pro ty síly, které eh, integraci eh, provozují, pokud máme eh, několik různých zemí, ve kterých dochází k různým typům porušování lidských práv. Teď mě zajímá zejména to východoafrické společenství, protože, jak víme, vlastně Jižní Sudán jako další země se možná stane členským státem EAC, což je také velice problematické při nejmenším z hodnocení z pohledu EU, pokud je o lidská práva. Takže jak s tím budeme zacházet? A k tomu ještě. Pouze přílohy e, popisují te, celý ten postup, tu proceduru. Ono to není vůbec ve smlouvě samotné, takže máme tady otevřenou otázku, jak to bude vypadat po roce 2020. Děkuji. Ja, ich habe das, äh, das würde ich jetzt gerne wirklich dann nochmal auf den ano, eh, to bych opravdu chtěl ještě objasnit, protože já jsem to pochopil jinak. Pokud jde o, eh, vých- o eh, EPA s východní Afrikou, tak tady jsou opravdu nejasnosti. Není jasné, jestli to bude platit nebo ne. Není jasné, jak se to má vykládat, protože právníci to vykládají různě, jak už to tak u právníků bývá. Já to ale chápu tak, že ve vztahu s Cariforem, ECOVAS a SADEC je to tak, že kvůli tomu, jak se na to odkazuje, je to tak, že lidskoprávní doložky platí bez ohledu na to, jestli bude dále platit kotonu nebo ne, a bez ohledu na to, jestli po kotonu bude něco nějak regulováno. Byl by to problém, kdyby po Kotonu vznikla nová pravidla. Pak by nebylo jasné, jestli budou automaticky přejaty do těchto EPA. E, to by mě zajímalo, protože to je důležité. U těchto tří EPA je to tedy e, poněkud jinak než u e, té východoafrické EPA. Pirvo? Obrigado, prezident. Děkuji, pane předsedo. řadě bych rád řekl, že interpretace lidskoprávních doložek ve společném provádění EPA a dohody z Kotonu je věc, která je poměrně kontroverzní. Takže mít stoprocentně jasnou interpretaci, právně nenapadnutelnou, to je představa velmi ambiciozní. I dnes nacházíme různé odkazy na principy, na koncept základních prvků, přiměřených a příslušných opatření. To jsou různé koncepty. A v rámci toho může nastat mnoho konfliktů a kontroverze. Takže nejprve musíme expertovi poděkovat. Děkujeme za toto stanovisko. Je to právní názor, který neskrývá, že jsou tady rozdíly v interpretaci. Ale je jasné, že i když vyprší dohoda z kotonu, budeme moci mobilizovat různé interpretační právní mechanismy, které zajistí nadále platnost lidskoprávních tožek. A to je zásadní. Já bych pochopitelně rád, aby to zajistilo právní úspěch, pokud by došlo ke sporu v této oblasti. Proto se ptám experta a možná i komise, co můžeme dělat, abychom z právního hlediska posílili tuto interpretaci. A to ne jenom tak, abychom měli jednostrannou interpretaci, ale něco, o co se můžeme podělit o to se mohou podělit spolusignatáři, abychom mohli širším způsobem stabilizovat jednotnou interpretaci, která by nám dala právnickou jednot, eh, jistotu. Kolega Celer, eh, Děkuji, pane předsedo. Mně ta diskuze trošku připadá eh, jako, že tady vlastně chodíme kolem horké kaše. Co můžeme dělat? Můžeme například svolat nebo účastnit se smíšeného parlamentního zhromáždění EU AKP a tam e, o tom diskutovat. E, je to tak, že v posledních letech e, se stalo, že zástupci afrických států, což je velká většina zástupců regionů, pokud jde, na té, pokud jde o téma lidských práv, tak se tomu tématu vyhýbali a snažili se odsunout. Při eh, vyjednávání o ekonomických dohodách eh, samozřejmě máme co dočinění se zastupci vlády. Tam nesedí u stolu opozice a nesedí tam občanská společnost. A byl tu zmíněn příklad Burundi. Tak eh, tam došlo v prvé řadě k tomu, že jsme nevytvořili společnou rezoluci se zástupci AKP, pokud jde o tamní události. Protože zejména afričtí zástupci říkali, že to jsou vnitřní záležitosti Burundi a že se do toho nebudou vměšovat. Taková je tedy situace, ve které se nacházíme. A za posledních 20 let, od té doby, co byla uzavřena dohoda v Kotonu, se v těchto věcech eh, ně, eh, leco se změnilo. Oni jsou čím dál sebevědomější a eh, kladou silnější požadavky, protože už nejsou tolik odkázaní na rozvoj pomoci jako dříve. To jsou body, které musíme všechny vzít v potaz. Tady podle mého názoru nejsou zapotřebí žádné eh, hnidopišské právnické semináře. Když se podíváme na texty těch smluv a pokud by to bylo všechno eh, v pořádku, tak by to bylo vlastně eh, konjunktivní a byla by tady otázka pouze justičního prosazování my uzavíráme tyto eh, dohody na regionální úrovni, jak už tady bylo zdůrazněno. Eh, dohoda eh, z Kotonu se může vztahovat přímo na jakoukoliv zemi. Tady ale vznikla jakási meziúroveň východoafrická komunita nebo západoafrická, západoafrické společenství, to všechno má různé kompetence, které na, ně, na tyto organizace byly převedeny členskými státy. To znamená, že účinek eh, smluv na regionální úrovni eh, je také otázkou, eh, do jaké míry to může a nemůže být používáno. To znamená, že to, co výslovně ve smlouvě nestojí, potom nemusí být nutně v souladu s požadavky, pokud dojde k nějakému porušení. Jak se ukazuje, tak Vnímání těchto smluv v různých státech je velice různé. Jihoafrické společenství má 12 států, ale pouze 6 z nich je připraveno přistoupit k EPA. Pokud jde o východní Afriku, tak včera nebo předevčírem jsme slyšeli, že Tanzánie odchází kvůli Brexitu ta chce být zpravovaná více eh, přes Velkou Británii a méně přes obchodní dohodu s Evropskou unii. Takže tady jsou důležité dvě věci. Potřebujeme na, z naší strany právní jistotu ohledně toho, co vlastně chceme od těchto nástrojů. A, a to je podle mého názoru neméně důležité, jak bude vypadat následná dohoda po Kotonu, o tom taky zatím nemáme jasnou představu. A to třetí nejdůležitější eh, je, že tam, kde máme možnosti, diskutovat s našimi africkými partnery, tak tam je musíme dostat k jednacímu stolu, i kdyby se ta diskuze měla eh, vyostřit. Pan Bartolt. Takže máte 6 minut na reakci. A můžete pochopitelně doplnit své odpovědi v plném briefingu. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval za všechny komentáře, připomínky. Jsem rád, že jste si opravdu pročetli studii pečlivě. Takže čtyři různé odpovědi. K formulaci o základu, doložka základu, abych to zjednodušil. Takže první věc je možné pozastavit dohodu na základě toho, že nějaký princip, jako třeba lidská práva, byl porušen. O tom není pochyb. K tomu došlo i nedávno. Dejme tomu v případě o smlouvy spolupráci se Sýrií v roce 2000, o, z roku 2011. Čili má to precedent, není to problém. Když se aby dojednávali, tak jsem si říkala, říkal, proč jsou tam ty odkazy na kotonu, který, který vyprší. No tak teď tady sedíme a zamýšlíme se na tím, co s tím. Je to jiné v jiných dohodách, pochopitelně to je důsledek vyjednávacího procesu, to je jednoduše život mezinárodních smluv. Také pokud uh, se na to nezaměříte, tak může dojít k takzvanému shoppingu, kdy si lidé vybírají různé doložky. Pochopitelně to závisí také na formulaci. Co by se dalo udělat? No nejjednodušší věc, a to je ideální, je mít jednoznačnou lidskoprávní doložku v každé z dohod. Ale to nemáme. My máme určité eh, optimální křížové odkazy na něco, co brzy vyprší. No, já si myslím, že v případě dvou z tří je to jasné, ale v EAC je nejednoznačnost. Já si nemyslím, že to je e, nějaké zmatečné. Já si myslím naopak, že je to velmi jasné. Další věc. To souvisí s reakcemi podle mezinárodního práva. Já říkám primitivní, ale tím nemyslím, že je to slabé. Je to naopak posílené, protože podle mezinárodního práva máte princip přiměřenosti, který vás omezuje, ale nemusíte procházet procesními mechanismy, které máte v kotonu. Tak je to stát, který i podléhá pozastavení eh, spíše než kotonu. Pokud jde o kolektivní postih a regionální aspekt, tak 96.1 článek z dohody o kotonu je naprosto přesný, protože odpovídá podle zemí což by platilo i pro pozastavení podle mezinárodního práva, ale z jiného důvodu, a to by byla právě ta přiměřenost. Nicméně, tady existuje problém, že v regionální integraci máte obdování mezi partnery a některé země budou dodávat produkty na jiné straně, která to vyveže, vyveze do EU. E, a pokud to bude podléhat sankci, tak e, to bude mít dopad vlastně na dva subjekty. Takže eh, musíte mít jistotu, že ten produkt celý, ten výrobek celý pochází z příslušného regionu. Co by se dalo udělat? ať se udělá cokoliv, tak to bude vyžadovat souhlas dalších stran. Takže i v kotonu bude vyžadovat souhlas dalších stran. I v případě nové dohody a EPI protože EBA není to samé jako náhrazení do diskotonu. Čili vracím se k tomu, co jsem říkal. Pozice všech stran je slabší. Nebo jinými slovy, ta strana, která to chce pozastavit, je v silnější pozici než podle Kotonu, což je relevantní. Především pokud chcete hodnotit, co by druhá strana, co by se mohla vzdát nebo byla ochotná se vzdát, pokud by byla nějaká náhrada kotonu. V mnoha ohledech kotonu vypadá lépe než eh, to, co máme k dispozici podle mého čtení a chápání těchto základních eh, dohod. 2.9. Ano, to funguje podle práva EU a podle uh, Eh, platného mezinárodního práva. Je to důležitý mechanismus, ale pochopitelně vyplývá z toho, co se dá dělat podle mezinárodního práva. Úplně poslední věc Burundi. Ano, není ideální uzavírat dohody se zeměmi, kde máte momentálně nějaké sankce. Hm, to je přece jasné. Nicméně mohu, myslím, říci, že neexistují žádné uh, Eh, právní překážky a také pozastavení na základě lidských práv eh, je záležitost volitelná. Neznamená to, že byste hm, podepsali něco z Burundi a pak se to museli hned pozastavit. Možná by to šlo, eh, z politického hlediska by to bylo logické, ale jinak tady právní nezbytnost není. Takže tuto otázku teď předávám politikům a ti se mohou odklonit od práva. Co Děkuji za tyto odpovědi na otázky i za dodržení času. To je skvělé. Děkuji. Jenom velice stručně, protože eh, máme tady experty, kteří eh, nám doufám přinesou nové zprávy o tom, co se děje a jak se Afrika mění. Protože eh, věci se dávají do, poch- do pohybu, země dělají pokroky, jsou to samozřejmě problémy, problémy jsou všude. A ve výboru pro rozvoj víme, že obchod je zásadní pro dosažení ekonomického růstu. bez ekonomického růstu a tvorby pracovních míst nepřijde rozvoj, protože potřebujeme tvorbu veřejných statků, potřebujeme přítok příjmů, a tvorbu bohatství, což je velice důležité pro budoucnost Afriky, tak jako každého jiného kontinentu. Minulý týden jsme eh, ve Štrasburku debatovali o evropské globální strategii, eh, hovořili jsme o navazování nových partnerství. Eh, teď je tedy velice důležité období, kdy zahajujeme diskuze o implementaci udržitelných, nebo cílů udržitelného rozvoje Máme novou globální strategii, diskutujeme o budoucnosti dohody Kotonu, což je samozřejmě zásadní dohoda mezi EU a Afrikou. Takže teď je velice důležitá doba a proto je zapotřebí hovořit o tom, jak přinést Africe ekonomický růst. A jak spolupracovat na tom, aby naše vztahy byly vzájemně prospěšné. Takže děkuji eh, za pozvání ke spolupráci našeho výboru s vaším výborem a těšíme se na diskuzi. Děkuji. A vzhledem k tomu, že jsme se nemohli dohodnout, kdo bude předsedat eh, k této schůzi, jestli Linda nebo já, rozhodli jsme se, že pozveme moderátorku, tak aby diskuze byla co nejaktivnější a nejživější. Takže s potěšením tady vítám paní Margaritu Sforza z Euronews, které tímto dávám slovo. Děkuji. Eh, nejprve, eh, já bych chtěla trošku udělat reklamu svému kanálu. Eh, Euronews právě spustila kanál Africa News, který sídlí v Brazzaville v Kongu, což ukazuje, jaký máme zájem o rostoucí africký trh a o tamní mediální situaci. Nejprve bych chtěla dát slovo našemu prvnímu hostu, který se s námi spojil telemostem. Je to pan Machtar Diop, místopředseda pro africký region ze Světové banky. Vítejte. Thank you very much and good morning and I'm delighted to join you by video conference. I would love, to, I would love... Děkuji. Eh, velice rád eh, k vám nyní eh, mohu pohovořit bohužel teď dokončujeme fiskální rok, na což musíme vynaložit mnoho zdrojů. Eh, já bych eh, chtěl zaspomínat, že v roce 2000, když jsem byl ministrem eh, v Senegalu, tak jsem byl jedním ze signatářů dohody v Katanu a tehdy jsme také diskutovali o důležitosti obchodu pro Afriku a o tom, jak tento obchod může být vzájemně prospěšný nejen Africe, ale také karibsko-pacifické skupině a bylo jasné, že už tehdy lidé začali přemýšlet o transformaci Afriky a africké dynamických ekonomik. Já mám radost, protože o 16 let později mezi tím došlo k obrovskému pokroku tímto směrem a to na několika frontách. V Africe eh, je poměrně stabilní růst zhruba 2,6 od roku pardon, 4,5 od roku 95 do roku 2013. A eh, všechny smluvní strany sdílí eh, stejné priority. Rozvojová banka pro Afriku i Evropská unie odkud je tu i e, kolega, který bude hovořit později. Svět, Světová banka a Africká unie sdílí priority e, jako je e, mnohem větší posílení inkluze na kontinentu. Charakteristické pro ten růst v Africe je to, že ten růst se podařilo tedy nastartovat, ale není dostatečně inkluzivní. Netvoří se mnoho pracovních míst a to tempo, Ehm, není eh, adekvátní, to není srovnatelné s tím, co se eh, stalo v, jiné, v jiných částech světa. Když porovnáte za stejné období Jižní Ameriku a Afriku, tak eh, při stejné úrovni růstu došlo v Africe k mnohem nižší úrovni odstraňování chudoby než v Jižní Americe. V Brazílii v období vlády prezidenta Luly bylo jasné, že sociální programy, které byly zavedeny, byly velice důležité při vytváření inkluzivního růstu. Od toho my se právě učíme a snažíme se to eh, implementovat. Eh, my se chceme také podaučit z 80. a 90. let, kdy velké země reformovaly ekonomiku eh, v době podpisu eh, smlouvy z Kotonu. Zjistili jsme, že neexistuje žádný všelek, neexistuje žádné jednorázové řešení. Musíme vždy brát v potaz specifika jednotlivých zemí, abychom jim mohli pomoci k inkluzivnímu udržitelnému růstu. Některé země spolehají spíše na služby, jiné zase spíše na výrobu E, další země využívají dalších komparativních výhod, které máme. To všechno je mix toho, co jsme se naučili za posledních 15 let e, rozvoje v Africe. Máme to také otázku institucí a vládnutí. Je to tedy takové nastavení základních výchozích podmínek. Politický systém a sociální soudržnost. To umožňuje všem zemím vytvořit si svůj model. Nicméně jsou tu určité věci, které jsou univerzální. Chtěli bychom model založený na rozvoji služeb, zemědělství nebo výroby. K tomu je zapotřebí eh, eh, silná energetika, silný zemědělský sektor. A eh, to zdůrazňuje i Světová banka, i Africká rozvojová banka. Tyto dvě banky spolupracují na tom, aby naše programy se vzájemně doplňovaly a aby jich eh, státy mohly využívat. Eh, v oblasti energetiky eh, Afrika má obrovské příležitosti nejen v kontextu energetické revoluce, protože máme mnoho dostupných obnovitelných zdrojů na vysoké úrovni. Solární energie, geotermální, větrná energie, i vodní, vodní, to všechno je široce dostupné v Africe na jedné straně eh, existuje mnoho solárních elektráren, na jiné mnoho geotermálních. V Kongu, v Kamerunu nebo v, Guineu, v Guineji se využívají vodní elektrárny. Eh, pomáháme tedy těmto zemím, investujeme do obnovitelné energie, snažíme se, aby to byl hlavní zdroj energie v Africe. Eh, chceme tím přilákat soukromý sektor a soukromý sektor čím dál více investuje do výroby. Máme čím dál více partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, čím dál více nezávislých výrobců eh, elektřiny. V Nigeru eh, probíhá velký program i v dalších částech Afriky. Eh, my bychom se chtěli soustředit také na zlepšení finanční situace a na udržitelnost situace distribučních společností které nebyly příliš dobře řízené za poslední desetiletí. To je tedy koncept, na jehož základě pracujeme. Snažíme se problémy řešit, protože to je hlavní, aby byl zvýšen přístup k energii, aby energie byla mnohem dostupnější. A to nejen čistě pokud je o přístup jako takový, ale také, aby energie byla mnohem levnější, protože tam, kde energie je dostupná v Africe, je stále ještě velice drahá. A my máme příležitost zlevnit energii eh, a také tu energii učinit čistou, protože bude pocházet z obnovitelných zdrojů. Za druhé, eh, zemědělství. Zemědělství je pro nás zásadní ze dvou důvodů protože tam e, je nejvíce chudých lidí a čím více se pěstuje v zemědělství, tím více se snižuje chudoba. Naším hlavním cílem je tedy snižovat chudobu a nerovnost v našich zemích. Takže zaměření na zemědělství je velice důležité. Zemědělský sektor v Africe příliš rychle neroste a když roste, tak je to jaksi rozšiřováním kultivovaných ploch půdy nikoli zvyšením reproduktivity. Jsou sektory, jako je rýže, kde došlo k velkému nárůstu v produktivitě a e, můj kolega vám určitě řekne více, e, protože se tím zabývá ve své profesní kariéře. Já bych ale chtěl e, upozornit na to, že určitou zkušenost z jedné plodiny můžeme rozšiřovat i na další plodiny. Podporujeme tedy eh, silně zemědělský sektor. Musíme se tedy zamyslet eh, nad obchodem, eh, protože obchod s Afrikou je na poměrně nízké úrovni. Výroba eh, a služby to si žádá pohyb zboží a pohyb osob. Je jasné, že v současnosti existuje mnoho necelních překážek pro africký obchod což znamená, že je velice těžké vytvářet dodavatelské řetězce. Když si vezmeme zkušenost z Ázie, tak Ázie tak urychlila svůj růst a výrobu proto, že neměla takov, tolik necelních překážek jako v Africe. A jednotlivé země se mohly specializovat a mohly eh, konkurovat svými produkty. To v Africe chybí. A to je opravdu eh, problém, kterým bychom se chtěli zabývat. Existuje mnoho politické vůle na úrovni hlav států, eh, jak už bylo mnohokrát zmíněno na samitech Africké unie. Máme dobré příklady. Východoafrické společenství eh, odstranilo některé necelní překážky, odstranilo byrokracii. Rwanda, Kenya a e, Uganda e, mohli vlastně na polovinu snížit přepravní náklady na zboží mezi těmito zeměmi. Na polovinu snížili například cenu na přepravu kontejneru z přístavu v Mombase do Ugandy. Z toho plyne, že můžeme sklidit mnoho e, růstu, zkrátka odstraněním necelních překážek. Chceme, eh, tak jako Evropská unie, dodržovat veškeré platné smlouvy a adaptovat je mm, novým výzvám, kterým čelí africké země. O tom určitě eh, budeme dnes dlouze diskutovat. Dalším důležitým prvkem je investice do lidského kapitálu. Můžeme investovat, eh, jak chceme, do infrastruktury nebo do vyššího růstu v zemědělství ale pokud neurychlíme a nebudeme nadále urychlovat eh, naši pomoc pro rozvoj lidského kapitálu, pak eh, nesklidíme pozitivní výsledky, protože to je oblast, eh, kde je ve je potřeba dále investovat, aby, mohlo být, aby mohly být exportovány suroviny z Afriky. Je zapotřebí podporovat služby a výrobu a proto investovat do lidského kapitálu. U přístupu k vzdělání bylo dosaženo značného pokroku, ale problém je momentálně s kvalitou vzdělání. Je zapotřebí zajistit, aby eh, kvalita netrpěla tím, že do školy chodí čím dál více lidí. Pokud jde o zdravotnictví, tak eh, to je eh, jiná otázka. Tam jsme investovali mnohem více zdrojů do zdravotnictví, protože Afrika trpí eh, podvýživou a nedostatkem přístupu k základním zdravotním službám, což je dlouhodobá překážka pro udržitelný růst a inkluzi. Eh, pokud chceme být součástí té čtvrté revoluce, o které se nedávno hovořilo, musíme investovat eh, už dnes do medicíny tak, aby odpovídala potřebám pracovního trhu. Chtěl bych tady ještě říci posledních několik slov eh, o důležitosti regionální integrace Největší součástí portfolia eh, Regionální banky pro Afriku se týká eh, regionální integrace z těch důvodů, které už jsem zmínil. A sice, že klademe důraz na obchod. Eh, soustředíme se nikoli pouze na fyzické investice do silnic, železnic a přenosových sítí elektřiny, ale snažíme se také řešit politická omezení, aby jednotlivé země spolu mohly obchodovat co nejvíce. Nedávno jsme zahájili velký projekt rozpočtové podpory pro čtyři země, eh, kde řešíme určitá úzká místa a necelní překážky, které je potřeba Eh, odstranit. To je tedy přesně ta akce, kterou bychom měli provádět. Integrace fyzických eh, investic a odstraňování politických omezení, eh, která momentálně existují. Tak teď už skončím, domnívám se, že mi vypršel čas, nicméně moc krát vám děkuji. Zdravím vás do Bruselu. Eh, já bych navázala na vaše poslední slova. Vy jste hovořil o dohodách o ekonomickém partnerství. Očekáváte, že Evropská unie přizpůsobí tyto dohody současným výzvám. Takže jaké změny byste rád viděl v těchto dohodách? Těch výzev je mnoho, jedna z, nich, jedna z nich se týká majetkových práv a dále služeb. Pokud jde o sektor služeb v Africe, eh, tak eh, tam došlo k značnému růstu v Nigerii, ve filmovém průmyslu a v duševním vlastnictví u IT. Ten op- vlastně, když hovoříte s, s těmi, kdo působí v tomto průmyslu, tak ti hovoří zejména o právech eh, duševního vlastnictví a o tom, že je zapotřebí podporovat vytváření služeb v Africe. Tady hovoříme spíše o těch tradičnějších eh, oblastech, jako jsou tak zemědělské výrobky, eh, jako jsou banány, květiny a tak dále. Ty jsou také důležité. Je zapotřebí nenavyšovat necelní eh, bariéry, a e, systémové požadavky e, pro přístup na e, evropský trh. To je otázka toho typu, o kterém hovoříme. V Nairobi probíhají diskuze VTO a tam právě tyto otázky hodně africké země zmiňovaly. Mnohokrát děkuji za váš příspěvek. Čili otázka nezní, zdali Afrika je na vzestupu, ale jak je na vzestupu. Zdali tento vzestup jde napříč kontinentem, anebo zdali se koncentruje do určitých sektorů a do určitých zemí. Pojďme se podívat na analýzu situace v západní Evropě díky zkušenosti komunity západoevropských státu, která byla založena v roce 75, takže teď přejdu do francouzštiny. Vítám vás, jste komisařem pro průmysl v této organizace. Eh, teď eh, Možná ta otázka je trošku naivní, ale já ji pokladu z hlediska veřejného mínění. Eh, po vytvoření tého, této regionální organizace, jaké jsou výhledy a jaké jsou překážky pro vytvoření jednotného trhu v tomto regionu Afriky? Merci beaucoup. Euh. Děkuji vám. Já Eh, nevím teď, jestli mám předložit svou prezentaci nebo eh, mám odpovědět na vaši otázku. Pokusím se tedy obojí nějak skloubit. o, jak víte, se vytvořila eh, v roce 2015, jak jste řekla, a to s třemi cíly, které jsou stále aktuální. Za prvé posílit spolupráci mezi státy, za druhé vytvořit společný trh a za třetí vytvořit prostor míru a bezpečnosti. Pokud jde o společný trh, tak řada věcí už byla učiněna. Region je tedy zónou volného obchodu od roku 2000. Je to region, kde od ledna 2015 je celní unie a také máme několik projektů a programů, které umožňují posílit propojenost telekomu, energetiky, silniční sítě. A jistě víte, že tento region je také velmi aktivní e, tváří v tvář různým konfliktům. To znamená, že máme také mechanismus předcházení či řešení konfliktu a to umožnilo výrazně e, snížit konflikt Dobré odpoledne všem a mnohokrát děkuji za tuto příležitost se s vámi podělit o mé názory na Afriku. Nejprve budu mluvit o deficitu. Mám na to sedm minut, abych řešil otázku regionálních hodnotových uh, řetězců. Asi všichni víme, že každá země, která dosáhla hospodářského růstu, dosáhla toho díky, že razva určitou industrializaci, takže v tomto případě Afrika nemůže uniknout ta industrializaci, pokud Afrika má vytvářet pracovní místa a provádět určitou transformaci. Nicméně otázka zní, jakým způsobem to provést. Industrializovat různou reálnou eh, ekonomikou, a nebo se podívat na to, jak je to možné podívat jakožto region. Takže já se podívám na regionální hodnotové řetězce a na ta paradigmata s tím souvisejícím. Během posledních několika dekad jsme si všimli, že je tady trend směrem k fragmentaci. Takže eh, výrobky se nevyrábějí pouze v jedné zemi. Je to věc, která jde přes hranici. Hodnotový řet, řetězec je fragmentovaný a to má pro Afriku význam. Proč? Ze tří důvodů. Výrobci pak mohou mít přístup na větší trhy, takže když se podíváte, tak je jich asi 54, ale z nich 27 je opravdu malých. Takže e, tam není ta konkurenceschopnost, která e, motivuje k produkci výrobce. Botswana má milion lidí, máme Svazejsko, Lesoto, Gambie a další země, které jsou velice malé, ale e, je to pak důležitý komponent v trhu, který má 250 milionů lidí. Takže hodnotové řetězci vám dávají určitý přístup. Dále konkurenční výhoda, takže můžete ty země mm, eh, posilovat díky těmto výhodám. Takže Malawi má čaj a rýži a další, dejme tomu, eh, kakao. Takže ty země, které něco nemají, si to mohou pořídit od zemí, které to mají. Je to takový mm, bartrový obchod, mohou se vzájemně doplňovat. Třetí věc. Tyto řetězce posilují uh, obchod v rámci Afriky. Tento obchod tvoří asi 13%, je to nízké oproti Evropě, Americe, kdy je to asi 40% v USA, v Africe je to pouze 13%. 63% západní Evropě. Takže my eh, obchodujeme víc ze zbývající částí světa. My víceméně v, eh, v, prodáváme suroviny, pak je vykupujeme zpátky za daleko vyšší odklady, takže my musíme přidávat hodnotu už na našem kontinentě. A z filozofického hlediska hodnotové řetězce souvisí s integrovanou Afrikou. Takže a u, pochopitelně má, mluvíme o agendě 2063, také o jednotném trhu do roku 24 takže eh, ty regionální řetězce vlastně už posunují Afriku tímto směrem. Nicméně je tady celá řada výzev. Neděje se to tak rychle, jak by se to dít mělo. Čili tady jsou problémy tarifní, netarifní bariéry, finance, dovednosti, služby a nedostatečná infrastruktura. Soukromý sektor je eh, jaksi otržen, není tak participativní, jak by mohl být. Takže největší zaměstnavatele na našem kontinentě jsou vláda a neformální sektor. Takže pokud nevyřešíme tyto věci, tak soukromý sektor nebude tak aktivní, jak by měl být. Takže teď, jak bychom to měli řešit? V prvé řadě finance. Přístup k financím je velký problém. Možná největší. Povaha kapitálových trhů v Africe je takový, že jsou velice mělké, mm, dávají se půjčky z krátkodobého hlediska za vysoké úroky 25%, někdy i 100% v závislosti na tom, kde je inflace. Takže cena kapitálu je vysoká, je to velice krátkodobé ale zároveň jsme svědky určitých změn. Jsou eh, tady FDI, které přicházejí na kontinent a překl, překlenou tuto mezeru. Uvedu několik příkladů. IDC v Africe spolupracuje s General Electric. General Electric přišli, investovali eh, v Africe, budou vyrábět lokomotivy v Africe. Takže jakožto IDC my uh, financujeme malé střední podniky, které dodávají komponenty, aby bylo možné vytvářet lokomotivy. Takže takto FDI přichází na kontinent a poskytuje, vytváří mm, nová pracovní místa. Etiopie, tam je Čína, tam vyrábějí obuv za pomoci etiopské kůže. Dále Etiopie zahájuje výrobu oblečení pro HM výrobce oděvů, takže jsou tam velké mezinárodní firmy, které pak investují na kontinentu. Takže pro diskusi s EU jak se nám podaří přitáhnout evropské investory na kontinent. Eh, infrastruktura, velký problém, ale myslím si, že na toto téma bude mluvit další panelista. Dále služby. Když my říkáme enabling services, eh, čili ty služby, které potřebujete, abyste mohli podnikat, eh, doprava, logistika a tak dále. Tarifní bariéry, do Banky o tom hovořil, ty jsou nadále velmi vysoké víte, že byla zahájena tripartitní zóna volného obchodu od Jižní Afriky až po Egypt. Jsou tam tři obchodní bloky, jak Sadek a Komesa. Takže teď máme jednu zónu volného obchodu. Cílem je postupně snížit tarify pro obchodování v této zóně. tarifní bariéry jsou nadále uh, Eh, dost velké. Jedná se, dejme tomu, o standardy, které je třeba harmonizovat. Jako příklad. Dejme tomu, že se Afrika rozhodne vyrábět místně solární panely. Je třeba harmonizovat standardy. To znamená zase eh, velikost, kompetitivní produktivita. Botswana eh, nemůže vyrábět pro milion lidí, ale má cenu vyrábět pro 250 milionů lidí, ale to znamená, že musíte harmonizovat standardy napříč všemi zeměmi. Další věc, která je problematická, jsou pravidla původu. Čili musíte prokazovat původ, abyste získali preferenční přístup na určité trhy. Nicméně hm, proces certifikace je skutečně dost komplikovaný. Zpráva světový banky ho uvádí, že Shoprite, což je supermarket v Jižní Africe, který prodává eh, do Zambie, musí produkovat asi 6,5 tisíce dokumentů na hranici a pochopitelně to dlouho trvá, takže se potraviny začnou kazit a tak dále. Celý tento proces se musí tady urechlit. Dovednosti. To je nejednoznačné. Často lidé říkají, dovednosti v Africe nejsou, ale já s tím nesouhlasím. My, naopak, Myslím si, že v případě dovedností e, je problém, že my máme propačně mladou populaci. V mnoha zemích je stanoucí populace, u nás velmi mladá. Takže 250 milionů lidí, z toho 200 milionů je ve věku 15 až 24 a do roku 2030 jeden ze čtyři lidí na světě bude Afričan, takže je to vlastně taková světová fabrika která dosáhne pokroku. Ehm, takové ty sektory, které jsou náročné na pracovní sílu, eh, tady budou mít dobrou demografickou strukturu. Já se vrátím k jedné věci. Eh, váš kolega, pan Diem, říkal, že je čím eh, dál více kombinovaných veřejně soukromých investic. Do jaké míry Afrika Eh, takovéto investice uplatňuje. Můžete nám uvést příklady? Víte, musíme eh, navázat větší dialog mezi veřejným a právním sektorem. Jak bych to řekla? někdy eh, vláda dost trestá soukromý sektor, nemáme dobré vztahy, ale v posledních letech si začínají lidé uvědomovat, že jediná eh, možná cesta k pokroku jsou právě tyto PPP. Eh, zpět ale k dovednostem. Víte, my neustále vyrábíme absolventy univerzit, ale mají dovednosti, které nejsou relevantní pro to, co potřebujeme. Takže by bylo možné dobré, aby veřejný soukromý sektor si spolu sedli ke stolu, aby soukromý sektor řekl, za 5, 10, 20 let budou potřebovat toto a stát by měl říct, no jakým způsobem upravit osnovy, aby uh, uspokojil vaše potřeby. Takže více dialogu. Dobře, tak se vrátíme k mladým lidem. Eh, váš kolega hovořil o malých středních podnicích. Co se s tím dá dělat? Víte, v Evropě často mluvíme o malých středních podnicích, kde se říká, eh, že jsou hnací silou naší ekonomiky. Dalo by se dělat víc, aby se stimulovala jejich práce? Takzvané kubační huby. Je tady Ehm, velká pozornost věnovaná ehm, mladým podnikatelům. Ehm, jakým způsobem je vychovávat, jak je povzbuzovat, čili více systémů právě kolem tohoto. Chcete něco doplnit? Eh, já myslím, že jak tady zaznělo, je tady velký, velká potřeba určité podpory pro mladé a pro malé a střední podniky. A celý ten vzdělávací systém je třeba přehodnotit. Eh, dnešní škola přece vychovává budoucí pracovníky od základní školy po střední školu i až po vysokou školu. To vše musíme eh, přeskoumat eh, na úrovni CDAU. Teď pracujeme eh, tak, aby do základních škol, do středních škol se vnesla snaha podpořit podnikavý duch, podnikavost. Musíme se zamyslet nad tím, jak postupovat, předkládat různé úspěšné příběhy, seznámit E, žáky, studenty s těmi různými principy důležitými pro podnikavost. Děkuji. Uh, no a právě pan Korbalán, je náš další host, budeme mluvit na toto téma, zastupuje úřad pro fair trade, takže já se rovnou zeptám, jestli uh, ta politika může chránit marginalizované uživatele nebo mm, producenty. Nemůžeme být negativní, pokud jde o Afriku, ale nemůžeme si to zase malovat v růžových brýlích. Takže se dotknu výzev a taky potenciálních řešení. Takže kdo jsme? Networks uh, working with marginalized producers sjednocujeme celou řadu marginalizovaných výrobců nejen v Africe, ale v Latinské ehm, Americe, v Pacifiku. Jak víte, jedná se především o sloučení ehm, výrobců na jihu a spotřebitelů na severu. A také s, podporem, s podporou obchodu, který je udržitelný pro lepší podmínky pro všechny. Konkrétně v Africe eh, eh, zastupujeme Fair Trade Africa. Jsou to organizace, které spolupracují se soukromým sektorem. Ale jakým soukromým sektorem? Ano, mluvíme o malých středních podnicích, ale jakých malých středních podnicích? Kdo má zdroje aby se ubral k založení malých středních podniků. Často se tady jedná o osoby z venkovských oblastí, o e, ženy, chudé obyvatele nemají přístup k těmto systémům. Pochopitelně tady máme soukromý sektor, ale nezapomínejme si uvědomit, že jsou to také nadnárodní firmy a firmy, které sehrávají svou roli, ale jak politika EU uvádí, tak to má určité hodnoty pro družstva, hm, pro modely podnikání, které jsou soustředěny kolem lidí, kolem občanů. Takže to jsou právě sektory, s kterými spolupracujeme v Africe. Tady eh, budu mluvit o eh, textilích. Vy jste mluvil se zástupci eh, pěstitelů bavlny. Ti bohužel trpí, protože se jim nedostává tržních příležitostí. Tady je celá řada problémů, s kterými souvisí udržitelnost růstu v Africe. Já nemluvím o vyčerpávajících možnostech, my mluvíme o takzvaný rigged tariff system, o tarifním systému, který byl um, jaksi poupraven. A to znamená, že se povzbuzuje Afrika, aby vyráběly eh, produkty s nízkou přidanou hodnotou, zatímco ty s vysokou přidanou hodnotou se vyrábějí třeba v Evropě. Toto je východisko, takže nemůžeme um, říct nic jiného, než východisko je špatné. Některé uh, ujednání obchodu jsou také špatné, také máme špatné uh, vě- další věci jako dodávky, infrastruktura, logistika. Ale dnes se budu zaměřovat na hodnotové řetězce. Jsem ráda, že už to tady padlo, protože hodnotové řetězce jsou klíčové. Tady vidíte dejme tomu, dodavatelský řetězec pro textilní výrobky. Je to řetězec nesmírně komplikovaný. Je tady hodně formářů, kteří pěstují bavlnu a hodně spotřebitelů. Ale teď se podívejte, kolik je tady článků mezi tím hm, barvíři, malo, velký obchod, malou obchod. A vidíte, že hodně málo eh, těch producentů má nějakou moc. Oni rozhodují a rozhodují v podstatě negativně, což negativně ovlivňuje pěstitele i spotřebitele. My máme hodně podniků eh, v Africe, v Keni, v Ugandě, v Mauritánii, ale část, velká část toho je právě indická bavlna. To je jedna z věcí, které musíme řešit. My totiž chceme propagovat uh, pochopitelně východisko je zemědělství. Chceme přidávat hodnotu africkým výrobkům, ale nesmíme zapomínat na malé pěstitele z Afriky. Takže je tady určitá výzva. Mluvíme o inkluzivním růstu. Ano, musí tam být přidaná hodnota, ale za pomocí mechanismů, které povzbuzují přidanou hodnotu v Africe, protože jinak jsme mimo. Jak historie dokazuje, tak výrobní sektor je velmi důležitý. Nicméně nikdy nezapomínejme na význam um, zemědělského sektoru, který je s ním dobře propojen. No a teď dobrá zpráva. Případové studie. Toto je NGO, nevládní organizace o Organic Benin. Jenom tisíc farmářů my pozbuzujeme, aby e, pěstovali organickou bavlnu. Co to znamená? E, pak si pěstitele vyjednávají lepší pozici. E, není, jedná se o jedno pěstitele, je jich tisíc. Tisíc lidí už může vyjednávat, takže to je právě příklad takové té dobré praxe. A to v souladu s politikou EC ale více takovýchto struktur by se mělo podporovat. A fair trade a organická bavlna jsou právě jsou z toho významnou součástí. Dále udržitelné řetězce. Jsou tady různé systémy a podpůrné mechanismy, které umožňují vytvářet tyto řetězce s přidanou hodnotou my víme no, a čekáme na iniciativu, která by měla přijít ze strany EU. Nemůžeme se dočkat. A já Doufám, že to půjde směrem německé iniciativy, která také pracuje s Fair Trade, aby i v textilních dodavatelných řetězcích měli pěstitelé určitý hlas, určité slovo. Čili nemůžeme se dočkat. Investice. Víte, mluvíme i o investicích, o soukromém sektoru. Jistě, evropský soukromý sektor by měl investovat, ale jak? A jaká je adicionalita eh, těchto investic? Hm, zaměřme se nebo vytvářejme mm, podmínky, na základě kterých tyto investice budou probíhat, protože jinak zase jsme mimo, nemá to cenu. Je třeba zaručit určité výstupy. Dejme tomu v případě PPP, my jsme prováděli studii, uh, o tom, jak vytvářet PPP, které skutečně povzbuzují spoluvlastnictví malých producentů, protože jinak je to takové kašírování. A také Sabahar. Pokud budete v Adisu, tak eh, vám dám jejich kontakt. Je to malá etiopská firma, 120 lidí zaměstnává a ty vydělávají více než průměr v tomto sektoru. Ale je to sice málo, ale sice to dokazuje, že tam jsou dobré praktiky. Pochopitelně fady eh, prodávají, prodávají i v Americe a v Evropě, ale i místně je to iniciativa, která by se měla podpořit, protože tady je důležitá i poptávka Made in Africa, nejenom pro bavlnu, ale pro celý řetězec v textilním průmyslu a my bychom měli posílit určité povědomí, tak jako v Evropě, kdy 50% evropských občanů je připraveno um, zaplatit o něco více, pokud se bude jednat o fair trade výrobky. My bychom tedy měli začít zavádět podpůrný mechanismus, kdyby um, toto mělo být rozpracováno. V Jižní Africe už takovéto modely jsou, ale pochopitelně třeba na tom zapracovat. Zadávání veřejných zakázek, to je, nezapomínejme, velmi užitečný nástroj, jak dosáhnout správných cílů. Mám na mysli zakázky ze strany veřejných orgánů v Africe. Myslím, že by měli vynaložit větší úsilí pro nákup skutečně afrických produktů hmm, no, bavlněných, ale mám na mysli i zakázky z e, Evropy e, protože to je možné, strategické zadávání veřejných zakázek podle nových pravidel EU. Takže pokud mluvíme o vládních iniciativách, tak bychom měli vytvořit zvláštní um, branči, tranči, která by, jako dejme tomu SNCF, Mm, v Francii o, dejme tomu, využití takzvaných fair textilí pro zadávání veřejných eh, zakázek. Takže mnohokrát děkuji, nezapomínejte na farmáře a pěstitele bavlny. Děkuji. Eh, takže náš první eh, host zdůraznil problém infrastruktur, celních a necelních bariér. A v dalším panelu eh, bychom eh, chtěli diskutovat o politických řešení problémů s konektivitou. Slovo bude mít eh, LCS Kanca ze Světového ekonomického fóra s dlouholetou zkušeností z tanzanské vlády. Jaká by teda mohly být doporučení Světového ekonomického fóra? Děkuji a dobré ráno všem. Já bych eh, nejprve chtěla představit eh, Světové ekonomické fórum, to je mezinárodní organizace pro spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem. Pokusím se odpovědět na položené otázky. Já jsem ředitelkou pro Afriku už pět let. Začnu nejprve od konce třemi klíčovými sděleními eh, ohledně tří klíčových trendů a třemi příležitostmi. Jedno z nich je posun od pomoci směrem k obchodu a investicím. To je podle mého názoru pozitivní a vítaný e, vývoj. E, stále bych se zasadila o ještě rychlejší vývoj prostřednictvím spolupráce vládního a soukromého sektoru a také se zapojením občanské společnosti v nejširším slova smyslu, to znamená nevládní organizace, akademikové, náboženští vůdci a tak dále. To všechno s cílem odstranění vymícení chudoby, což je hlavním cílem pro náš kontinent. Druhý trend je posílení regionálních hodnotových řetězců eh, a jejich napojení na globální hodnotové řetězce. Tady toto důsledně opakujeme a myslím si, že jsme na správné cestě. Celkový e- export Afriky e, je zhruba 1% oproti 16% východní Asie, takže tady nás čeká ještě hodně práce. Třetí klíčový trend je rostoucí vyhlídka na vnitroafrický obchod. E, u 12 vnitrozemských zemí eh, subsaharské Afriky eh, obchod tvoří zhruba 75 zboží a služeb, takže tady opravdu eh, je co získat. Pokud jde o zlepšení regionálních struktur, tak tady dochází k zlepšení e, těmi strukturami, myslím, regionální entity, e, jako je e, Africká unie, ekonomický výbor a ECA, Africká rozvojová banka a další agentury a komunity. Chtěla bych jim vlastně poděkovat za to, že, zahaj, že vytvořili index africké regionální integrace, to bylo v Dubnu, který umožňuje sledovat integraci v několika klíčových oblastech. Vyjednávání o kontinentální eh, dohodě o volném obchodu stále ještě probíhají až do příštího roku. Reakce na krizi s evolou přišla poněkud pozdě, nicméně projevila regionální jednotu. Já tady vidím tři hlavní příležitosti pro Evropskou unii, pokud jde o obchod a, s Afrikou a investice do Afriky. Jednak podporovat ekonomickou integraci Zejména e, přesun e, od dopravních koridorů k hodnotovým koridorům. To znamená e, vzít v úvahu jak obchod, tak industrializaci, tak zemědělství a další procesy, které vytvářejí příležitosti pro investice do infrastruktury. Máme určité příklady rozvojový koridor Transkalahary eh, Maputo eh, v Jižní Africe eh, a další příklady z východní a západní Afriky. Druhou příležitostí je podpora výroby. Tady zase to je probíhající trend, už opakuji, co říkali mi předřečníci. Zejména bych chtěla zdůraznit potřebu rozšířit produktivitu a globální konkurenceschopnost za účelem vytvoření eh, důstojných pracovních míst. To je jasný cíl. Dále zadržení environmentální udržitelnosti tak, aby Afrika nezůstala pozadu ve čtvrté průmyslové revoluci. Ta třetí příležitost je podpora inovací, zejména eh, IT dovednosti, věda, výzkum, a místní eh, sociální eh, podnikatelská řešení uspůsobená danému kontextu. Tady stojí za zmínku, že kontinent přispívá zhruba jedním procentem do celosvětového množství vědeckých textů, takže tady je obrovská propast, kterou musíme nějakým způsobem překlenout. Podělím se s vámi o několik příkladů úsilí našeho fóra o větší regionální e, integraci a o to, jak podporujeme partnerství veřejného a soukromého sektoru v Africe. V podstatě naše fórum je platformou různých lídrů, kteří kolektivně řeší prioritní výzvy. Máme teorii změny, tedy toho, jak chceme postupovat. Na tom slajdu před sebou to vidíte, začínáme identifikací regionálních výzev, kde může naše spolupráce něčím přispět. Ta spolupráce nepomůže každému, to je jasné. Pak vytváříme komunity stakeholderů, které jak si ideově myšlenkově řídíme a snažíme se vytvářet partnerství na národní úrovni i místních úrovních tak, abychom ukázali tento nový model Potom se zabýváme opakováním našeho modelu, zabýváme se přístupem pro jednotlivé země a jak ty modely uspůsobit různě po celém kontinentu. Začlenujeme je potom do regionální a mezinárodní eh, architektury spolupráce a usilujeme o udržitelnost systémových změn. Tady eh, vidíme několik příkladů To jsou případové studie, které se zabývají s kupinami států. Tady eh, Rada pro globální agendu Afriky eh, zmapovala rozdíly, eh, které existují na celém kontinentu. Pouze 13 afrických zemí nabízí liberální přístup všem africkým občanům. Je to tedy určitá eh, nekonzistence. My jsme začali před dvěma lety a mohu s radostí oznámit, že eh, se pracuje na eh, spuštění elektronického cestovního pasu. Jeho využití bude omezené. Nicméně Důležitější patrně je, že Africká rozvojová banka zavedla index vízové otevřenosti. Dále tu máme eh, případovou studii o infrastruktuře. Tady eh, spolupracujeme s Komisí Africké unie, eh, s agenturou NEPAD i s místními soukromými společnostmi, regionálními i globálními a snažíme se o pokrok v programu PIDA, Provádíme to už tři roky ty slajdy vám zůstanou, takže si je potom můžete pročíst detaily. Jak vidíte, jsou tady technické podrobnosti týkající se konzultací a účastí místních aktérů. Tady vidíte, že jsme změnili strukturu sekretariátu eh, agentury NEPAD a teď se soustředujeme na smíšené financování, což je nový způsob financování infrastruktury, kde máme závazek vynaložit za příštích pět let 100 eh, miliard dolarů. Problém je s projekty. Jakým způsobem eh, urychlit projekty, aby mohly být financovány? Já teď eh, jdu rychle, protože už mi eh, vyprší brzy čas. Na tomto slajdu vidíme různé oblasti, kde dochází ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru v Africe v rámci našeho fóra Teď je tady několik slajdů o potřebě konektivity a e, transformace e, infrastruktury. Je tu zmínka o zprávě o africké konkurenceschopnosti, což je e, plot spolupráce s OEDC, Světovou bankou a Africkou rozvojovou bankou. Vydává se to každý rok a v loňském roce analýzy ukázaly, že pokud jde o zemědělství, výrobu a služby, eh, produktivita je všude nízká a u výroby se snížila. Snižuje se už každý rok už celé desetiletí. V uplynulém roce jsme prováděli konzultace na podregionální bázi Domníváme se totiž, že země se od sebe mohou vzájemně učit. Z těchto konzultací vznikl dokument shrnující jejich výsledky. Dále eh, iniciativa Internet pro všechny. Tady spolupracujeme s jednotlivými zeměmi na rozšíření internetového připojení. Toto je zase iniciativa ze zemědělství. Tady se snažíme dosáhnout urychlení eh, pokroku zase s EUC eh, e a s NEPAD, jehož sekretariát přesouváme z Ženevy. Důležité je si uvědomit, že přes 2,3 miliardy dolarů byly investovány v soukromém sektoru a tyto investice se dostaly k více než 10 milionům drobných zemědělců. Cílem je zvýšit produktivitu a e, dosáhnout zlepšení. A ještě poslední slide, to dejváme globální alianci pro usnadňování obchodu. Ta byla zahájena loni v prosinci na schůzi VTO. Zabýváme se tím, jak odstraňovat celní a necelní překážky. Děkuji vám za prezentaci. Já bych se chtěla eh, ještě vrátit k otázce toho bezvízového programu a také k tomu, co už říkala paní Šimanzi. A sice eh, otázka eh, kvalifikace a lidských zdrojů v Africe. Jak zabraňujete odlivu mozků, o čemž hodně hovoříme i v našem parlamentu? Já si myslím, že ono dochází k přílivu i odlivu mozků což je dobře. Dochází vlastně k takovému pohybu talentů. Ten bezvízový režim, ten se týká přístupu. Když si zažádáte o vízum předem, trvá to týdny, je to těžké, jsou s tím problémy, těžko se naplňují požadavky, někdy jsou ty požadavky nesmyslné. My to tedy chceme zjednodušit a regionální integrace musí jít ještě o krok dále a položit si otázku, jak zařídit pohyb talentů po kontinentu. Možným řešením je vytvářet průmyslové klastry, což není krátkodobě možné pro všechny země, protože nemají stejnou úroveň rozvoje ve všech průmyslových sektorech. Pokud si vezmeme třeba e, sektor e, plynu, kde došlo k novým objevům e, v ve východním Mozambiku, zatímco v západním Africe je mnohem rozvinutější sektor plynu. Tak otázka zní, eh, mají si vytvářet vlastní školicí centra nebo mohou spolupracovat se svými kolegy a s jejich centry, pokud jde o budování tedy kapacit a znalostí? Děkuji. Takže teď se dostáváme také k trialogu a kapacitám vytváření Ehm, kapacit a máme tady ehm, kontakt přes ehm, telemost. Slyšíte nás? Was a bit difficult to establish the connection. Zdá se, že je těžké nastolit toto spojení. Yes, hello. Miss... Halo, slyšíte nás?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 Děkuji, že jste nám věnovala svůj čas v tomto vystoupení. A ráda bych eh, zdůraznila, že je třeba hovořit o potřebě infrastruktury, potřebě harmonizace, o tom hovoří i další. A prosím, kdyby bylo možné zdůraznit jednu prioritu, jednu jedinou prioritu, která by zlepšila konektivitu eh, co by to bylo, prosím, v infrastruktuře nebo v Ano, děkuji vám, eh, paní eh, Hartenberger. Děkuji. Děkuji. Thank you very much. A také vám děkuji. Ty otázky konektivity jsou opravdu velice praktické a přitom kritické. Tady byl uveden ten příklad eh, i také přeshraničních aspektů a to je pravda ale jsou tady eh, také fyzické eh, propojení. Například je třeba zastavit se Eh, na eh, nigerijské hranici a za 80 kilometrů zase pokračovat eh, po nigerijském území. Takže tady jsou dokonce i třeba pětidenní lhuty pro překonání takové hranice, takže konektivita to je opravdu velice praktický problém. To jsou příklady toho, co je třeba řešit. To jsou prostě takové mezery, které tady existují a když tady se díváme na, tu, na ten řetězec hodnot, tak eh, vidíme, že vlastně je to prostě řetěz, řetězec a v něm musíme hledat ty slabé eh, články a ty kritické články toho řetězce. Eh, doktor Abany, vy jste ředitel společnosti Crown Agents. Ve svém vystoupení hovoříte o věcech, které také již byly tady diskutovány na plenárním zasedání, to znamená EPA eh, e mezi EU a některými africkými zeměmi. Co si o tom myslíte? Eh, proč si myslíte, že tady tyto dohody jsou? No, než se do toho pustím, ještě bych chtěla říci, že regionální přístup eh, pro ekonomické partnerské dohody jsou klíčovým krokem, než, se, než bude možné přistoupit k celému africkému kontinentu. A já vám zmíním, na jaké úrovni to vidím. Klíčový bod ze zcela praktického hlediska v oblasti reakcí v obchodu, reakcí v politice eh, jsou otázky Eh, účasti. Když pracujete s vládami či s regionálními orgány, eh, tak je tady zapotřebí, aby informace a výměna eh, fungovala na všech těch úrovních, až na tu úroveň, která se pak dotýká přímo lidí, aby se vlastně ukázal vliv na tu politiku. A to je také důvod, proč soukromý sektor se do toho příliš nepouští. A už tady zaznělo, Eh, neberou se v úvahu často kritické problémy a věci, které lidé opravdu potřebují. Soukromý sektor eh, potřebuje být součástí eh, rozhodování, součástí stanovování politik, a to v různých zemích, ale také na regionální úrovni, když EU e Eh, jedná s regionálními partnery, tak právě potřebuje se dostat až dolů k tomu úrovni, kterou potřebují lidé. A to je také otázka jak ekonomiky, tak rozpočtu. Eh, když eh, tady není ten příslušný rozpočet, aby bylo možné provádět takovéto programy, tak to prostě zůstane jen na úrovni diskuse. Když dojde na praktické provádění, tak E, vlastně mm, se nic neděje, je to prostě pomalé a nerealizuje se to. E, je to vlastně ten základ, ta základa té pyramidy. Lidé tady hovořili o e, zemědělství. Ano, to je právě to, Eh, ta základna pyramidy potřebuje cítit eh, dividendu z celé té aktivity, potřebují mít pracovní místa, eh, využití pro malé zemědělce, aby měli přístup k malým úvěrům a já projdu velice rychle své diapozitivy, protože velmi mnoho věcí už tady zaznělo. Ano, eh, takže Crown Agents pracuje v praktické oblasti usnadňování eh, obchodu, celních postupů, eh, působí v různých koridorech přes Afriku a má praktické zkušenosti. Víme, že EPA jsou již i podepsány a ty, které ještě podepsány nejsou, eh, tak eh, čekají na podpis. Ale tam vlastně chybí určitá účast od těch klíčových eh, uživatelů. Regionální zeskupení, tady mám řadu diapozitivů, které se dělí na různé úrovně, různé úrovně integrace pod různými názvy. Toto je eh, regionální infrastruktura pro obchod, volný eh, pohyb osob, finanční, mikroekonomické eh, aspekty a tak dále. To tady můžeme přeskočit, ale tady bych chtěl hovořit o těchto věcech. Obchodní integrace a výrobní integrace, volný pohyb lidí plus praktické dopady, které to má, toky financí, zejména vůči zemědělcům. Je tady řada programů, Eh, kde jsou miliony dolarů, miliony eur, ale to si nepřejí ti zemědělci. Ti potřebují 10 tisíc, 15 tisíc eur. A potřebují mi tedy partnery, které budou schopni eh, pomoci přinesení rizika za takto velice malé půjčky velice často není přístup k těmto malým půjčkám a to je také velice eh, důležitý program pro půjčky. Je potřeba také eh, integrace na úrovni infrastruktury a to všechno má velmi pozitivní dopad právě na ty nejchudší. Eh, jinak nepocítíme tu dividendu těchto změn. Několik diapozitivů tady se týká úrovně vnitřního obchodu. Ironií situace je, že tady jsou neobchodní bariéry a překážky. E, vlastně Velice aktivně se v Etiopii a východní Africe pěstují plodiny, které je zapotřebí mít v západní Africe a teď je třeba je eh, přepravit. A oni místo toho jdou eh, do Nizozemska, do Belgie, kde jsou zabaleny do nového obalu a dále se s nimi obchoduje. A e, když e, z Nigérie potřebujete něco dopravit e, do Ghany, tak to nejdřív musíte poslat do Evropy a z Evropy to pak přijde zpátky do Ghany. Trvá to šest týdnů místo, aby to trvalo dva dny. To všechno jsou skutečné problémy a je třeba řešit právě takovéto problémy. Poptávka po průmyslovém zboží se eh, zvyšuje. Kolegové tady již hovořili eh, o těchto aspektech. V Nigerii jsou čtyři firmy, <clears throat> které mají akreditaci, potřebují suroviny, mnoho surovin eh, se produkuje v jiných afrických zemích. A další komplikace nastávají, protože společné eh, celní eh, aspekty v západní Africe se eh, vztahují na tyto věci, ale ono je pak vlastně ekonomicky zajímavější dovést hotové produkty, než dovést suroviny. Čili ta politika se musí také změnit a brát v úvahu realitu přímo v terénu. Když hovoříte s partnery prostřednictvím regionálních eh, seskupení, tak eh, získáte ten pravdivý obraz. A politika by pak dávala smysl, kdyby toto brala v úvahu. Volný pohyb osob. Eh, už se tady o tom hovořilo Řada lidí má velmi mnoho uh, dovedností, ale někdy to nejsou ty pravé dovednosti, které je uh, třeba. A eh, když uh, máte pas z některých afrických zemí a chcete je do jiných afrických zemí, tak mm, by někdy bylo lepší použít úplně jiný pas. To jsou také otázky, které potřebují řešení v praktickém životě přeshraniční aspekty e, a řešení e, problémů přeshraničních aspektů. To můžeme e, ilustrovat na ropném průmyslu v západní Africe, kde vlastně Eh, konstatujeme, že teď dochází k určitému poklesu kvůli tomu, jak se vyvíjejí, eh, vyvíjí eh, světová situace v oblasti ropy. Musíme řešit nejen tu otázku ekonomiky, ale také otázku migrace ve světě. Konkrétní příklad Tony Elemelu, filantrop v Africe, vytvořil nadaci pro podporu tisíce afrických podnikatelů. Tato nadace funguje po celé Africe. A víte, kolik bude využito? Když zajistíme, že lidé opravdu budou moci se volně pohybovat, budou mít přístup za dobré podmínky. Podobné věci se týkají do velkých podniků, jako bambuty, které investují v dalších afrických zemích. A opět jsou tady otázky, když eh, Eh, třeba vyrábíte cement a dostanete se na určitý trh, pak máte velké problémy dostat se v ekonomických podmínkách na jinou oblast trhu. To všechno jsou také věci, které je třeba řešit. Finance. Všichni hovoří o přístupu k financím. A hlavní problém v přístupu k financím je mít malé balíčky, eh, pracovat eh, s organizacemi volného obchodu tam, kde to je zapotřebí. A to v těch eh, finančních sumách, které ten konečný uživatel může použít. Eh, mm, to je také aspekt, na který je třeba se zaměřit eh, v terénu. Otázka politiky za financemi. Je třeba pochopit rizika. Rizika, která zatím leží. Všichni myslí na ta rizika Eh, války nebo jiných takových aspektů, ale v, to nejsou tak reálné hrozby, alespoň ne pro ty lidi, kteří tam fungují, eh, ale spíše to otázka žen, družstev, jak zaplatit eh, tu, ty půjčky. Je tady pravděpodobně méně rizika pro investic než na jiných mezinárodních trzích. Jde o to pochopit, jaké, jaký druh rizika tady leží. A je tedy třeba dobře dobře pochopit situaci a to rizika. Eh, Infrastruktura Integrace infrastruktury, to už jsem, myslím, zmiňovala, regionální eh, přístup tady funguje a je celá řada příkladů dobře fungujících eh, projektů. Ale i zde je třeba aktivní účasti po celé trase. Velice často navazující řetězec by mohl fungovat velmi dobře, ale někde se to zadrhne pak to nemá celé smysl. Na závěr, Afrika potřebuje inovace, aby zajistila konektivitu, potřebuje e, vyhodnotit celý potenciál integrace obchodu a musí to také e, zahrnovat všechny, zdůrazňuji všechny e, partnery od zemědělské usedlosti až po konečný produkt a také například v západní Evropě se používá e, i různé aspekty celé procesy e, konsolidující přínosy. Regionální orgány e, musí v rámci Afriky dostat podporu, aby mohli odvést v svou práci. Děkuji vám. Děkuji, pane Abány. Já bych chtěla na dnes ještě jeden problém. Hovoříme o infrastruktuře a tady je jedna otázka, která se stále diskutuje v parlamentu, a to je otázka korupce. Jak zacházet s tímto velkým problémem korupce? Co ukazuje praxe? Můžete uvést některé příklady v Africe v této věci? Jak bojovat proti korupci? to bylo bez mikrofonu. A je to otázka um, tolerance. Musíme být naprosto netolerantní vůči uh, korupci. Uh, mnoho lidí uh, se snaží tady zasáhnout, ale v praxi uh, mnoho Eh, postupů využívajících elektroniku se rozvíjí, ať už je to eh, kontroly na hranicích, eh, řízení vozového parku, mm, námořního parku a podobně. To všechno prostě, když se zastavíte někde na té cestě, narazíte na nějaký, nějaké zablokování, pak zjistíte, že je třeba zaplatit v bance, a e, to všechno vyžaduje větší transparentnost. E, mnoho států v západní i východní Africe e, má postupy celního odbavení ehm, elektronické. To znamená, že všechny ty důkazy o místu původu a tak dále, to všecko je nyní elektronicky zpracováno. Lidská kapacita to nějak pozměnit je velice snížena. E, to jsou ty hlavní věci, které se již zlepšily. Děkuji. Máte nějaké dotazy? Máte nějaké dotazy? Ano, děkuji vám. Děkuji za zorganizování této schůze. Já jen lituji, že to nebylo ještě dříve, protože by nám to umožnilo lépe se seznámit s tím vším, co se odehrává konkrétně v Africe. Já mám několik otázek. První, přímo kladená. Viděli jsme celou řadu výzev eh, regionální integrace, o tom vlastně mluvili všichni řečníci. Pak je tady otázka promyslové diverzifikace, výzva zemědělství v Africe, eh, výzva jak živit, uživit eh, obyvatelstvo Afriky a neprodukovat pouze na vývoz. Jak bude možné vyřešit všechny tyto výzvy? Jaké konkrétní eh, aspekty v APE by umožnily řešit tyto výzvy? Druhá otázka. Bylo řečeno, že západní Afrika eh, je tady v celé té logice eh, partnerských dohod. Proč je v Nigerii takový odpor? Je to vlastně největší ekonomická síla v Africe. Proč Nigerie jako největší ekonomická síla v regionu se zdráhá takto postupovat? Třetí otázka. Před chvílí se hovořilo o službách mm, z hlediska duševního vlastnictví. A tady je ehm, doložka o revizi do pěti let. Ehm, africké země, které podepsaly tyto dohody, jsou připraveny liberalizovat ehm, služby, duševní vlastnictví, veřejné zakázky? Čtvrtá otázka. Hovořilo se o mladých. Jak můžeme eh, pomoci chránit eh, tě, tyto mladé v Africe? Je tady eh, řada mladých, kteří v Africe také se pustili do liberalizace. A jak mohou Africi chránit své startupy, aby jim pak umožnili odolat v té tvrdé konkurenci? Také další otázka. Hovořilo se hodně o účasti partnerů, stakeholders, veřejných, soukromých, občanské společnosti. V dnešní době žádný, eh, žádná z těchto dohod o ekonomickém partnerství eh, nemá takový strukturální přístup, eh, kde by se zúčastnila občanská společnost. Jak vy, Afričané, můžete požadovat a možná i doplňovat to, co my teď máme v těch APE? My, Evropané, to chceme. Přejeme si, aby se občanská společnost eh, zúčastnila. Chceme, aby se účastnili všichni partneři. Jak to můžeme nějak formálně stanovit v dohodách, aby eh, tady bylo možné posuzovat APE a zapojit obyvatelstvo? protože je právě třeba přesvědčit obyvatele, že liberalizace může eh, být vhodná. Jak přesvědčit africké vlády i obyvatelstvo? Děkuji. Děkuji, paní Arena. Pane předsedo, Tři otázky. Nejprve Jacqueline zmínila tu úrokovou míru 25% a někdo také zmínil o přebytku financováním. Pochopitelně peněz se dostává všude po světě. Momentálně máme úrokovou míru eh, v Evropě minus 0,02% je to šílená situace, z které vydělává stát. A co přístup tedy k financím? Jak to zajistit? Jsou to možnosti nebo záruka investic nebo ochrana investic nebo co? Jak to, že těch Afrik, eh, afrických investic moc není, nebo investic do Afriky. Regionální integrace. Marie to také zmínila. Máme na stole EPI. A pro mě je to trošku komplikované podporovat regionální integraci z evropské perspektivy, pokud eh, africké státy vlastně nejsou až tak nastartovaní na to. Takže jak API vidíte, je to nástroj, který by měl podpořit vaše snahy, anebo je to nějaký staromódní nástroj pocházející z Evropy? Ostatně takových už jste měli dost během posledních dekád na srdě. Možná, ano, rozhodně chceme podpořit výrobní proces v Africe. Pro mě je naprosto neuvěřitelné, že že 80% kaká pochází z Afriky, ale pouze 4% čokolády. Chci se zeptat, eh, jestli máte nějaké další představy nebo nápady ohledně toho, jak by vám mohl pomoct Evropský parlament. Dále dotaz od pana Šulce. Děkuji. Musím říci, že to je fascinující diskuse, ale pokud jde o některé věci, tak si myslím, že se to moc přiklání dnešním problémům. To chápu, ale pokud si uvědomujeme, že v roce 2040 2,5 miliard lidí bude žít v Africe, tak si musíme klást dotaz, jak už dnes zapojit ten integrační proces spolupráce. Je to výzva, která se netýká pouze Evropské unie, a našeho vztahu, ale je to vlastně otázka pro africké společenství. Pokud mluvíme o integraci a, a dalších věcech, regionální integraci, no tak pochopitelně to všechno zní dobře. Ale jak propojujete ty představy způsobem, kdy nedáváte nebo neuplatňujete opakující se vývoj, což je vlastně případ minulost, z minulosti, ale jaké trendy eh, uplatňujete, jak na ně reagujete inovativním způsobem, jak mluvíte s občany, aby občané na to reagovali. Myslím si, že bychom to měli zopakovat, toto sezení, protože se nám nedostalo ještě té věci, o kterou se musí jednat, o které musíme mluvit a ale Sergio tady mluvil o té regionální spolupráci. To je jasné, eh, není možné organizovat pouze na ose sever jich, ale musí se jednat i o populaci jich jich, hm, prostě místní hodnotový řetězec. A v tomto ohledu bych eh, hm, chtěl, abychom se už poučili o osudu zítřka, protože 20 let nic neznamená. Děkuji, pane Šolci. Mul McCammon. Děkuji za vystoupení. Dotaz o regionální integraci, africké integraci. No, dobře to zní, ale e, Není to tak, že africké země často mezi sebou bojují o přímé zahraniční investice, tak jako v Evropě často bojujeme máme různé daňové zátěže, snažíme se eh, být atraktivní pro investory. Mluvíme o klíči pro integraci, ale industrializace. Industrializace je základ, ale je to všechno, je možné, aby stát poskytl základ, na kterém budou firmy investovat, nejenom tedy ty mimo, ale i ty, ty místní, protože jste vlastně zmínil uh, proč Etiopii, proč Etiopie přitahuje investice, jaké jsou klíčové přísady, které musí přispět všechny země. Děkuji za tyto otázky. Já bych asi začal těmi EPA. Eh, Když se dnes ptáte většiny aktérů eh, většiny eh, vůčích politiků v Africe, tak vám jasně řeknou, že EPA není rozvojový program. EPA je aspekt, který eh, nezapadal toho celkového rozvojového rámce. Dnes je v afrických zemích určitá dynamika, kde každý chce být silně se rozvíjející do roku 2020-2030 s velmi ambiciozními plány, které někdy jen s bídou vůbec zmíní EPA. Bylo by důležité, aby se projevilo uvědomění a vůle strukturovat rozvoj v těchto státech. Ale právě stejní představitelé států říkají, Potřebujeme se integrovat do globální ekonomiky. A to začít s tím prvním partnerem pro nás, eh, jím je EU. A tito představitelé států vidí důležitý aspekt eh, v integraci. A tím pádem může být i tato dohoda EPA eh, důležitá představitelé státu právě zdůrazňují rozvojový aspekt. Ne obchodní, ale rozvojový aspekt. A to dává smysl právě pro rozvojovou politiku eh, v těchto zemích. A myslím, že tady vyvstává určitá, určité zmatení pojmů. Další otázka na téma integrace. Hovořili jste o konkurenci mezi zeměmi. Naše myšlenka je taková, že integrace ne, nezabraňuje konkurenci mezi zeměmi. Je možné spolupracovat, ale a také si konkurovat. A právě to děláme. Já jsem eh, před chvíli eh, citoval příklad kaká, kdy Nigerie, Ghana a pobřeží Slenoviny se rozhodly, že budou společně pracovat a budou harmonizovat svou politiku, aby lépe eh, zvládali také zpracování kaka. A také nedávno eh, představitelé eh, Ghany a pobřeží Slonovily právě se veřejně na jednom fóru přihlásili k této snaze. Dále sektorové setkání o Eh, rýže, eh, palmového oleje a u několika dalších eh, plodin, kde je maximální snaha postupovat společně u těchto produktů. Před chvílí jste se ptala, proč nejsou investice, když si vezmete rýži. nejméně 17 rizik je identifikováno finančními odborníky eh, v oblasti investic do rýže. Když jdete do banky, tak eh, ten bankéř toto všechno nezvládne a rozhodne se, že nebude financovat váš podnik. A to hovoříme o tomto regionu. Nedávno proběhla velká regionální eh, akce, kde jsme řešili, jak vytvořit společné struktury, abychom řešili problémy a zaujali eh, investory a finančníky. Teď zrovna pracujeme s Evropskou rozvojovou bankou na vytvoření specializovaného fondu eh, pro eh, potravinářsko-zemědělský sektor. Cílem je um, snížit rizika a umožnit financování. Já jsem uvedl několik konkrétních příkladů, abych ukázal, na čem pracujeme. Takže velká výzva je, jak eh, řešit demografický rozvoj a eh, jak řešit situaci těch milionů lidí, kteří se dostávají na trh práce. A myslím, že nejenom my, ale celý svět, naši partneři, také Evropa, eh, musí považovat právě tento problém za centrální. Otázka služeb v EPA. My jsme právě chtěli, žádala to africká strana, aby první část se týkala obchodování se zbožím. A tak to skutečně v dohodách také je. Obchodování se službami, to bude předmětem dalších diskusí, až dojde k přeskumu, tak jak to eh, dohoda plánuje. Já jen velice rychle eh, probírám jednotlivé aspekty. Pokud je o integraci, neměli jsme čas prezentovat všechno, co jsme si připravili a všechno, co děláme. Samozřejmě nejsou tady pouze úspěchy, ale je tady velké úsilí v řadě bodů, jak může EPA řešit problém infrastruktury. V programu EPA eh, e v té části rozvojové tak jak to začalo v západní Africe a řešilo se to, tak 15 eh, eh, eh, zdrojů se vydává na infrastruktury. V zemědělství, jak už jsem řekl, tam pracujeme v sektorové politice, která by byla společná, aby se snížilo riziko. A otázka Nigérie. Nigérie nikdy neodmítla podepsat EPA. Eh, e to musím říct si ještě jednou. Novináři se na to ptají. Eh, často se na to ptají, ale Nigérie eh, neřekla, že to odmítá. Nigérie jen řekla, potřebujeme více času. Je to velká ekonomika, je tam velmi mnoho partnerů a ještě nedávno představitel Nigérie zopakoval tuto pozici. Eh, vůči svým kolegům, dalším představitelům eh, států v regionu. My to můžeme chápat, ale opakuji, Nigérie nikdy neřekla, že odmítá EPA. Nigérie se účastní jednání, eh, účastnila se celých těch deset let jednání. No, já myslím, že teď asi skončím, protože jsou tady možná některé další otázky, ale na to budou reagovat další kolegové. Chcete něco připojit? Mnohokrát děkuji. Jenom tři konkrétní případy. Konkrétní kroky pro přístup k financím. Tady doporučuji se podívat na to, jak východoafrické země chtějí fungovat bez hotovosti do roku 2020. V Keni, ale i v jiných zemích, Rwanda, Kenia, a Tanzánie. Eh, tam je velký přístup eh, k, k využití mobilních zařízení. A pak e, jsou tam jenom transakční poplatky, jenom e, s tím, že se ty peníze dostanou na nejnižší úroveň a pak prostě do ústředí je to hrozně drahé, takže ta trace je v zásadě taková, e, že ve venkovských oblastech se toho využívá daleko více protože je to levnější. Takže e, výzva jsou ty smartfony. Druhá otázka ohledně budoucího vývoje. Víte, já jsem se podíval na ten e, slide Internet for All, ale je to globální iniciativa. My v rámci severního koridoru se chceme podívat na kontinentální e, záležitosti i prostřednictvím prezidenta Kaganiho. Ehm, dále je tady vyjednávání jednání o jednotném digitálním trhu, protože o to se nám jedná. A je důležité, že dnešní mládež je zapojena do digitální ekonomiky a společnosti, jak jim můžeme pomoci být čím dál tím více produktivní. Další možnost je, jako uzavřít digitální Eh, rozdíly mezi pohlavími, protože ženy mají daleko menší přístup k internetu, až o 43% méně v Jižní Africe. Proto industrializace, integrace, co jde první. A já využiju příkladu Etiopie, která nyní vede v tom, že hm, přitáhla investice do obnovitelných energií a cílem jsou, je východní Evropa, mají ty zdroje a podaří se jim získávat investice. Takže se jedná o facilitaci energetických sdílených zdrojů. Dále, pokud jde o výroba, výrobu, tak produktivit ta eh, jde směrem trošku de industrializace, ale jsou tam kapsy, kde eh, je tomu naopak. Z důvodu regionální poptávky, která roste ročně asi o 3,5%, je to tedy příležitost, jak posilovat tuto základnu, což je základní pro zaměstnanost. Všichni mluvíme o tom, jak to dělat dobře, ale nejdůležitější je, jak investovat do uh, průmyslového sektoru zítra a ne do toho včerejšího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 Pan Korbalan by chtěl odpovědět na otázku. Eh, děkuji za otázky. Eh, máte pravdu, mno, o mnoha tématech jsme se nezmínili, pane Šolci, ano, populace a tlak, který vytváří na životní prostředí. Eh, to by vystačilo na celé další slyšení. Pokud jde o roli žen, tak já jsem toho neslyšel příliš mnoho o posílení pozice žen. Pane Lange, já si myslím, že obchodní dohody s Evropskou unii by při nejmenším neměly škodit. A když říkám škodit, tak eh, samozřejmě je těžké mít nějaká data o tom, jaký je dopad eh, podpisu určité ekonomické dohody nebo ne, protože u mnoha z těchto dohod je stále ještě brzy. Můžeme jenom doufat, že při nejmenší budou zvoleny správné indikátory už teď, ne později, ale teď, ohledně toho, co vlastně budeme měřit za pět let. Jakým způsobem budeme poměřovat, zda EPA splnila rozvojové cíle, které měla eh, splnit, anebo zda dohoda selhala. Je tedy důležité, aby parlament vybral správné indikátory. Existuje mnoho sociálních a environmentálních indikátorů, které je zapotřebí zavést nyní tak abychom měli jaksi závěry založené na faktech. Dále, to už zmínila paní Arena, například vláda Ekvádoru zavedla politiku veřejných zakázek takovou, aby sloužila místnímu eh, ekvádorskému eh, sektoru pěstování kaká. To je způsob, jak podporovat místní zemědělce. To je taková prorozvojová politika a něco takového by mělo být v Africe také umožněno. A evropská pravidla se vyvíjejí tím směrem, že umožňují, neuznávají možnost naplnit rozvojové cíle, zejména v ekonomikách EPA, tam bychom měli při nejmenším dát africkým vládám stejný politický prostor, jako dáváme smluvním stranám, když naplňují veřejnými zakázkami společenské cíle. Pokud je o otázku paní Areny o udržitelném rozvoji a EPA, jak eh, víte, já vím, že se aktivně zabýváte tímto případem. Případ Burundi jasně ukazuje, že lidskoprávní aspekt a tyto doložky EPA nejsou tak účinné, jak by měly být, tedy alespoň podle našeho názoru. A já jsem členem různých poradních skupin, eh, například pro implementaci udržitelného rozvoje souvisejících ustanovení z EPA. My přispíváme do tohoto procesu, protože věříme v možnost podpořit obchod, který by zase posílil udržitelný rozvoj v kontextu EPA. Přestože EPA nejsou dokonalé, tak se jimi zabýváme konstruktivně. Ustanovení o udržitelném rozvoji jsou ale nejslabším článkem dohody. A protože nejsou závazné, tak je to strukturální problém. Je to problém, který v, příštích, eh, v příští obchodní politice EU bude, doufejme, odstraněn. A eh, dále účast občanské společnosti. Já jsem se nedávno účastnil schůze eh, v asociační dohody EU Střední Amerika. Ehm, ono to není úplně přesné, ale chtěl bych tady učinit takovou paralelu ohledně toho, jak, slabá pod, jak slabou podporu a špatné informace občanská společnost má u obchodních partnerů Evropské unie. Informace o možnostech a roli občanské společnosti v implementaci ehm, dohod o hospodářském partnerství a dohod o přidružení. To mimochodem není chyba Evropské komise nebo Evropské unie ehm, jako takové, Samozřejmě velký díl odpovědnosti mají obchodní partneři Evropské unie, kteří by měli oslavovat občanskou společnost a e, postarat se o to, aby politika, kterou brání, probíhala demokratickým způsobem. To je role občanské společnosti. Musíme se tedy vynasnažit prostřednictvím evropské velkých delegací, delegací Evropské unie, informovat občanskou společnost tak, aby se mohla účastnit zasedání, které souvisí s implementací EPA. To je naše doporučení. A konečně k otázce pana Langeho bych řekl, co jiného než veřejné zakázky. Samozřejmě soukromá spotřeba je klíčová. V dlouhodobém horizontu si myslím, že je klíčové, tak jak je to v Evropské unii, aby Evropská unie podpořila udržitelnost Fair Trade, eh, iniciativy etického obchodu. Já vím, že delegace EU v Jižní Africe už to dělá ve, společnosti, ve spolupráci s občanskou společností, ale možná by to tak mělo být u všech evropských delegací v Africe, aby podporovali eh, organizace občanské společnosti a šířili povědomí o těchto tématech. A potom poslední komentář podpora hodnotového řetězce, integrovaného afrického hodnotového řetězce, tak to není možná úplně zjevné z evropského pohledu, protože tradičně obchodní politika má podporovat obchod mezi obchodním partnerem a Evropskou unii za to rozvojová politika, kterou je potřeba vnímat jako nezávislý cíl, nenutně svázaný s evropskými obchodními cíly, má svou roli širší. Rozvojová politika se sice nezabývá těmito věcmi, ale tady hovoříme o hodnotovém řetězci. Cílem ale není vždycky vytvořit eh, integrovaný africký dodavatelský řetězec. A tady si myslím, že bychom měli se více zaměřit na místní soukromý sektor tak, aby byl provázaný se soukromým sektorem v jiných afrických zemích aby vznikl integrovaný čistě africký řetězec od zemědělce až po eh, spotřebitele. To je možné s eh, pomocí DG Devco a dalších. Protože pokud to necháme jednotlivým delegacím Evropské unie, pak to vždycky bude omezeno na jednu zemi. Paní Šimanzi? Jenom velice rychle. Já myslím, že LZ už v podstatě odpověděla na otázku eh, konkrétních kroků, které jsou potřeba na zlepšení přístupu k financím. Jedním z problémů je, že odmítáme mnoho žádostí žádostí o financování. Ta eh, úroveň při, při, procento přijatých žádostí je asi 7%. Otázka tedy je, co se stane s těmi 93 nepřijatými. Takže je obrovská úroveň odmítání žádostí na africkém kontinentě. A to proto, že většinou ty návrhy projektů jsou velice špatně Eh, nastavené. A tady je tedy zapotřebí pomoci s budováním kapacit a to by mohla Evropská unie dělat. Já vím, že Evropská investiční banka velmi působí na africkém kontinentě, ale tohle je konkrétní mezera, kterou je třeba zaplnit. Nejen eh, budování kapacit, ale také financování v rané fázi. Potřebujeme tedy jaksi eh, stabilní přísun kvalitních projektů. Všichni chtějí investovat až v posledních fázích životního cyklu projektu až když už byly provedeny studie proveditelnosti, až když už je minimální riziko a panuje jistota. Nikdo ale nechce poskytnout peníze na začátku, v těch raných fázích projektu. To jsou tedy dva nedostatky, které můžeme identifikovat. A potom eh, informační asymetrie. Lidé zkrátka nevědí, kam mají jít. Pokud jste podnikatel v Ghaně, jak máte vědět, že máte přístup k financím v Jižní Africe nebo v Tanzánii a tak dále? To je informační problém. Takže je potřeba, aby někdo shromažďoval informace, aby lidé měli přístup k informacím, aby věděli, kdo co financuje, jaká jsou kritéria, v jakých sektorech, v jakých zemích. Tady, tady existuje nedostatek informací. Potom, abych odpověděla na otázku, eh, zda africké země si konkurují. Tak já si myslím, že každá země má způsob, jak se odlišovat od jiné země. A například prostřednictvím investičních politiky a pobídek. Země, které se pustily touto cestou, jsou na tom lépe. Rwanda je na tom dobře, pobřeží Slonoviny je na tom dobře. Je tady o snadnost podnikání. Ve Rwandě trvá tři hodiny zaregistrovat eh, firmu, eh, je to jednorázová akce, na internetu za tři hodiny získáte všechna povolení, stavební povolení a tak dále. Takže tady se Rwanda zcela jasně eh, vyčlenuje. Další věci pomáhají jako flexibilita práce, ale celkově si myslím, že eh, africké země musí využít své komparativní výhody k tomu, aby si vyjednali lepší investiční podmínky. Eh, to, co vyjednala Etiopie s Číňany, to je zkrátka úžasné. Eh, Etiopie řekla, nemůžete si odvést suroviny do Číny, musíte postavit továrnu tady. Takže pokud Čína chce, přístup k té etiopské kůži, tak nemá jinou možnost, než investovat do Etiopie. Africké země mají mnoho komparativních výhod. Jsme největším světovým výrobcem platiny, tak proč nebudeme trvat na tom, aby eh, továrny na katalytické konvertory se nacházely v Africe? Je potřeba těchto konkurenčních výhod eh, lépe využívat pro vyjednávání investičních podmínek. A úplně na závěr, proč se regionální dohody lépe neimplementují. Já si myslím, že tady je eh, napětí mezi eh, suverenitou a širším dobrem eh, celého regionu. Můžeme tedy hovořit o obecném dobru, ale vždycky nakonec jde o suverenitu a národní zájmy. Na praktické úrovni eh, formulace politik probíhá na regionální úrovni, ale implementace se musí odehrávat eh, přímo v konkrétní zemi. Protože na regionální úrovni, kde se politiky formulují, je to, je v podstatě jenom takový zhluk zemí, ale jednotlivé země potom musí jít každá k sobě domů a tam to implementovat. A ta implementace si od nich žádá eh, nasazení vlastních zdrojů. Takže musí uvažovat, jestli budou dávat peníze na svůj vlastní projekt nebo na širší regionální projekt. Kromě toho si myslím, že regionální orgány na africkém kontinentě nejsou příliš dobře financované, takže to je praktický problém. Tak ještě eh, pan Abany na závěr, eh, už musíme končit, protože nám dochází čas. Pak dáme ještě slovo komisi. Eh, kolegové tady velice obšírně pohovořili o mnoha eh, těch eh, bodech. Je pravda, že africké země provádějí mnoho politik a procesů, ale nedělají to nějak koordinovaně a nedělají to v rámci svých nejlepších možností. Například v Nigerii máme pravidlo lokálního obsahu. 70% materiálu se musí zpracovat v naší zemi. Otázka je, jak je to ale praktické. Občanská společnost je čím dál důležitější. Je zapotřebí budovat kapacity. Před několika týdny eh, jsme se zabývali nigerskou deltou. Tam nevědí, jak podat návrh, eh, nevědí, co dělat. Tam je obrovský nedostatek informací. Ten nedostatek informací eh, je všude. Panují fámy a omily co vlastně znamená EPA. Opakovaně lidé říkají, co tohle a co tohle a co to. Nicméně je potřeba přimět lidi, aby pochopili, co vlastně už máme za pojistky a záruky, protože existuje jich už hodně. Přitom ale na, to naráží na poměrně zarytý odpor Není to pouze ten, ten státní přístup, ten suverénní, přístup suverenity, ale e, jde o to, co to znamená pro který individuální sektor. Takže komunikace je klíč ke všemu. Těch takovýchto stavebních kamenů je mnoho, ale zapotřebí dát je k sobě. Děkuji. E, teď tam slovo komisi. E, já bych ještě chtěla zareagovat na to, co předtím říkal pan Korbalan, a sice, že je potřeba měřit účinnost těchto dohod. Ano, to už je, na to se pamatuje v EPA, po pěti letech proběhne revize. A já bych chtěla poděkovat všem řečníkům, oběma předsedům a všem za toto úžasné odpoledne. Dovolte mi uvést několik čísel, protože na těch číslech také uvidíte, jakou odpovědnost má Evropa. Evropa je největším partnerem Afriky. Absorbujeme 35 eh, afrického vývozu v porovnání s 5 u Ameriky a 8 eh, u Číny. Z toho je vidět, jakou máme odpovědnost. Jsme největším investorem. 13 miliard za jeden rok, za rok 2014, protože za rok 2015 ještě nemám přesná čísla. V roce 2015 to ale bude víc, takže 13 miliard ročně. A to jsou eh, investice od malých a středních podniků v Evropě. Z tohoto skvělého odpoledne si odnáším čtyři ponaučení. Za prvé, je to ta myšlenka konkurence, inovací, eh, kapacit. Podle mého názoru, eh, když mluvíme o tom, že chceme posunout Afriku jinam, pak musíme uvažovat o inovacích. A eh, ty případy boje proti korupci v Ganě, v pří, ty případy, kdy probíhá elektronicky to, na, ta, co dřív byl potřeba člověk, to je přesně to, o čem se musíme bavit. Inovace, eh, posílení konkurence schopnosti. Dále omezení eh, eh, dodávky. Ne, nesmíme si představovat, že v Africe je to jednoduché. Pouze 7 infrastruktury, které by bylo potřeba. Prezident Makisal říkal, že je potřeba stavět silnice a další. Ty eh, mezery jsou eh, virtuální, jsou i fyzické. My teď stojíme před bodem zlomu. Já si myslím, že pan Scholz to řekl. Chceme opakovat starý model v Evropě, anebo chceme vytvořit nový model? To mě přivádí ke dvěma prvkům, které jdou ruku v ruce. Hodnotové řetězce a udržitelnost. U těch eh, hodnotových řetězců eh, bych chtěla zdůraznit ten regionalismus. Pokud pojedete do Afriky, zjistíte, že tam je velice omezená eh, komplementarita mezi sousedícími zeměmi. Takže ano, regionální řetězce jsou dobré pro trh, Krásný dokument eh, jsme dnes odpoledne dostali o bavlně. Eh, je to eh, hodnotový řetězec, kde na začátku máme organickou bavlnu, která se dá prodávat do Evropy spotřebitelům, kteří zaplatí za organickou bavlnu víc. Je to, to je ale dlouhý řetězec, který obsahuje prostředníky v Evropě a obsahuje také informace pro všechny aktéry v řetězci. Teď si beru eh, příklad z toho Sergiho slajdu, protože to je přesně ten model, který potřebujeme. Ne starý, ale nový. Samozřejmě ale není to snadné je zapotřebí učinit soukromému sektoru jaksi hodnotový návrh. Soukromý sektor v tom musí najít něco pro sebe. V Evropě to není zisk, ale spíše e, společenská odpovědnost firm v těch místech, kde působí. To je naše domácí agenda. E, takže je zapotřebí inovace i v Evropě, pokud jde o přístup našich investic do světa. Jak chceme investovat ve světě? E, odpovědně. Dlouhodobý horizont je klíčový pojem. Ekonomická partnerství se neuzavírají jen tak samoučelně. Eh, pan Traore říkal, že ta partnerství se berou jako nástroje rozvoje, což je dobře, protože dohody o ekonomickém partnerství eh, se týkají eh, budoucího modelu dlouhodobého vztahu, stabilního obchodního vztahu to je jasné, ale kromě toho také možnosti diskutovat konstruktivněji o politice. Ty zákony o místním eh, obsahu, které občas nacházíme v Africe, to je eh, z lokálního hlediska skvělé, protože nějaký místní mogul má pocit, že je chráněný. Nicméně to je politický prostor, který hodně stojí, protože potom následkem toho nepřijde investor z Evropy. My tady nabízíme stabilní přístup, nabí, stabilní trh, nabízíme eh, plný přístup eh, bez, eh, celní, včetně gigantů jako Nigerie. Nigerie by toho měla využívat, protože žádná jiná země není, nemá takovou velikost. A tím se dostávám k poslednímu bodu. Je zapotřebí více akce i od nás z komise. A to je zapojení občanské společnosti, protože dohody EPA budou udržitelné, budou oblíbené a podporované, pokud do nich bude zapojená občanská společnost. Mě udělal velikou radost citát z nadace Elumelu. To je skvělý případ. Soukromá osoba má nějaký nápad a často nám uniká, že v Africe je často těžké informovat občanskou společnost. V lidech to budí obavy ale v některých případech, alespoň podle mé zkušenosti, to, byl záměrný, to bylo záměrné rozhodnutí. My v Evropě bychom chtěli paradigmatický posun, pokud jde o vztahy s Afrikou. Chceme, aby investoři přicházeli, investovali odpovědně, také, aby respektovali pracovní práva, aby neškrtali protože nechceme eh, importovat eh, zaměstnance. To smrdí vykořišťováním věcmi, které nemáme rádi tady v Evropě. Je to tedy výzva pro nás, eh, ne nutně jediná výzva. Já mám ráda tyhle panely, protože Afrika to jsou ti, to jsou ti chudáci, kteří se snaží, jak mohou, ale i my musíme přispět svým dílem. To nejsou tedy všechna ponaučení, která jsem si odnesla, ale jsem velice hrdá na tento panel, protože to ukazuje, že můžeme dělat něco eh, jinak, můžeme dospět k jinému modelu. Ten možná nebude nejlepší, ale alespoň se pokusíme. Děkuji, to byla ředitelka DigiTrade pro udržitelný rozvoj a teď dám slovo panu Langemu na závěr tohoto slyšení. A děkuji nejprve všem panelistům. Nejprve Musím poděkovat paní moderátorce, mnohokrát děkuji. To um, byla nová zkušenost, velice zajímavá. Nemít takovou odpovědnost, mít možnost sledovat diskusy, byla to velice živá diskuse. Mnohokrát děkuji expertům. Také jsem se hodně poučil, hodně jsem se dozvěděl. Ano, a budeme nadále spolupracovat pro všechny občany Afriky i Evropy. Děkuji mnohokrát.